bych chtěla pana Johannese Hána srdečně uvítat v Evropském parlamentu. Jak víte, tak slyšení se konají za účelem schválení komise a proto existují také instrukce a proto Evropský parlament posuzuje kandidáty na komisaře podle známých hledisek, jako je znalost portfolia, také komunikačních schopností a dalších aspektů. Chtěla bych vás také informovat o tom, že kandidát na komisaře pan Hán také zaslal písemné odpovědi na dotazník a písemné odpovědi všichni poslanci dostali a také prohlášení o konfliktu či nekonfliktu zájmu. Všechny tyto materiály máte k dispozici. Také bych vás chtěla informovat o tom, že budeme postupovat podle obecně známého formátu. Začneme desetiminutovým úvodním projevem pana kandidáta a potom budeme mít dvě hodiny 45 minut na otázky. Začneme příspěvky jednotlivých zástupců politických skupin, většina se bude jednat o koordinátory a potom budou následovat otázky poslanců. Seznam řečníků byl již zpracován sekretariátem a vychází ze žádosti politických skupin. Diskuse bude založena na principu ping-pong, bude vždycky otázka a pak odpověď. Na každou otázku budeme mít jednu minutu, potom bude mít pan kandidát dvě minuty na odpověď a jestliže bude třeba ještě následná otázka, pak budete mít možnost ještě minutu na to, abyste položili následující návaznou otázku a pan komisař, eh, kandidát na komisaře bude eh, odpovídat během jedné minuty. A také chci říci, že předmět následné otázky musí být ve vazbě k první otázce a dodatečný čas nesmí být využit na to, aby se položila úplně obsahově jiná otázka. Takže vás chci informovat o tom, že si nyní vyhrazuji právo, abych otázky, dodatečné otázky, které těmto eh, požadavkům nebudou vyhovovat, eh, budu tedy stornovávat. Také bych vás chtěla požádat, abyste nekonstruovali uh, Eh, několik otázek během své otázky, protože pan kandidát by nemohl eh, také odpovědět během dvou minut a pak se nám eventuálně odpověď nebude líbit. My také se obecně držíme na tom, na eh, toho, na čem se koordinátoři dohodli. Také bych vás chtěla požádat, abyste přesně dodržovali čas, protože jestliže toto neuděláme, pak nebudou moci přijít ke slovu všichni a tak, jak vidíte ze seznamu, tak máme již o hodinu více zde naplánovanou. A nyní začneme naše slyšení pro vaše informaci také, což pravděpodobně víte, tak naše, naše slyšení je vysíláno přímo přes internetovanou stránku Evropského parlamentu, takže se usmívejte. To je moje rada vám a také bude možné, abyste se dostali k video záznamu tohoto slyšení na stejné straně. Také bude zpráva e, písemná, tedy záznam písemný tohoto slyšení e, a s tímto záznamem se také všichni mohou seznámit. Tímto způsobem bych chtěla požádat pana Johannese Hána o jeho úvodní projev. Děkuji, paní předsedkyně. Já se já budu samozřejmě dodržovat pravidla hry. Srdečně vás všechny zdravím, je to pro mě velká radost a velká čest, že svá, před vás mohu předstoupit a odpovědat na vaše otázky a také stát se s vaší podporou komisařem pro regionální politiku. Regionální politika Polska je absolutním úspěvkem evropské integrace. Doufám, že tento názor se mnou sdílíte. Já to chci říci úplně jasně. My víme, že neexistují pouze přátelé evropské regionální politiky v EU, ale také existují proudy, které regionální politiku vidí kriticky a skepticky a jsou toho názoru, že je třeba mít jiné pojetí, které by bylo úspěšnější. Ale my zde jsme toho názoru, že regionální politika je úspěchem, že je to také nutnost a je bezpochybně nutná. Existuje alternativa k regionální politika? Na to já řeknu ano, ještě lepší regionální politika. Reformovatelná, reformovaná regionální politika, ale vždy s integrovaným pojetím. A já se také za to zasazuji a žádám také příslušnou podporu pro tuto politiku, neboť se jedná o to, abychom jako společní partnere hájili zájmy regionu a také lidí, kteří v těchto regionech žijí. Regionální politika v minulých letech se hrávala skvělou roli a také měla skvělý vývoj. A já bych vám chtěla poděko- chtěl poděkovat paní Hübner, protože vy jste byla v minulosti také komisařkou pro regionální rozvoj a pan Samecký šel ve vašich šlépejích byly udělána zásadní opatření, na kterých můžeme budovat, která jsou zásadní, která také vytvářejí dobrý základ pro budoucí práci. Za prvé, je to trvale udržitelné zaměření evropské regionální politiky na evropské společné cíle. Já vím, že, že zde v parlamentu a také zde v sále neexistují pouze přátelé earmarkingu, účelové alokace, ale já si myslím, že toto je velice správné, nezvratné rozhodnutí, které také mělo kulturní dopad. A za druhé, ochota průběhu období poprvé adaptovat pravidla, jestliže společně dospějeme k názoru, že je třeba jednat. Takže tato ochota jednat také překonat určitě jistou e, sociální setrvačnost, to je také důležité. A také okolnost, že poprvé se nejenom pouze přemýšlelo o nových finančních nástrojích, ale také, že došlo k jejich implementaci. Dámy a pánové, regionální politika je vždy viděna, nahlížena kriticky. A v minulých letech to bylo také z hlediska srůstání Evropy. Jednalo se o to, že to, co byla celá desetiletí odděleno, také srostlo. A to v podstatě velice dobře zafungovalo. Ukázalo se, že Evropa je skutečným eh, solidárním společenstvím. Solidarita pro mě znamená, že nejchudší regiony ve centru Evropy a také na okraji Evropy stopy sledovat, věnovat jim svoji pozornost a také zabezpečovat, aby je dána ekonomická základna pro rozvoj infrastruktury. Jedná se o to, že všichni musí mít férovou šanci podílet se na rozdělení prosperity a blahobytu. A nyní se nalézáme před novou výzvou, kterou jsme si před rokem či dvěma vůbec v této intenzivě neuvědomovali a opět je na řadě řadě regionální politika, aby jednala. A já vám chci otevřeně říci, že žádný region v Evropě nemá garanci záruku blahobytu na věčnost. A i když je jedná o bohatší region, tak musí tuto svoji pozici obhájit i v budoucnosti. A proto je třeba, abychom našli pro všechny regiony řešení, která jim budou ušita na míru, tak abychom zde zabezpečili také konkurenceschopnost. A na tomto místě vám chci, dámy a pánové, říci, že jsem absolutně proti renacionalizaci. Potřebujeme politiku soudržnosti, regionální politiku pro všechny regiony v Evropě. Nejedná se o to, aby eh, jednotlivým regionům jsme pouze zasílali transfery. Já jsem již to něco slyšel, že to běží jako charity fund. My chceme do regionu, do lidí zde v Evropě investovat, jestliže víme, když dostaneme tyto peníze zpět. Ale přesto je nutné, a to jsem také úvodem řekl, abychom byli schopni také zachovat si to dobré, ale také některé věci zlepšovat a změnit. A proto zde zmíním tři konkrétní oblasti, kde je třeba jednat. Za prvé, budoucí politika soudržnosti musí se postavit do služby centrálních priorit eh, strategie EU 2020 to je znalostní ekonomika, eh, konkurenceschopnost, klimatická ochrana a také změna v oblasti energetiky. Všechno toto nemohou být pouze fráze, je třeba tato slova naplnit e, činy a konkrétním jednáním. A toto v koordinaci a kooperaci s ostatními oblastmi politiky EU, jako například s vědou, inovací, vzděláním, životním prostředím, energetikou a dopravou nebo také s malými a středními podniky. Jestliže toto se nám všechno podaří, tak dokážeme vytvořit skutečnou přidanou hodnotu a maximalizovat politiku soudržnosti. A toto eh, také říkám, že bez účelových alokací toto nepůjde. A za druhé, chci zde zdůraznit velice jednu věc, která vás nepřekvapí A já chci novou urbanistickou politiku pro Evropu. Města jsou ekonomickými, kulturními, ale také sociálními centry a jsou také subjekty, které velice plítvají energií. A jestliže hodláme obrátit naši pozornost na tuto oblast, tak je to velice dobré a důležité opatření. A jestliže mi věnujete důvěru, tak bych chtěl zahájit okamžitě rozsáhlý konzultační proces, aby výsledky se mohly projevit v budoucím období. A v neposlední řadě musíme dále pracovat na tom, abychom dosáhli rozumnou rovnováhu mezi kontrolou chyb na straně jedné a mezi snížením administrativních nákladů na straně druhé. Já to říkám přímo čaře. Chybovost nahlášená Evropským účetním dvorem je pro mě varovným signálem. A zde toto se nedá tolerovat. Tady musíme opravdu být nulově tolerantní a je třeba bojovat proti chybovosti, ale především proti podvodům či údajným podvodům či skutečným podvodům. A já zde udělám všechna možná opatření a budu proti těmto jovům bojovat. Já vím, že v minulých letech již se v této oblasti udělalo hodně a myslím si, že zdravé, fin, zdravá finanční zpráva je důležitá a také potřebujeme jednoduché postupy a srozumitelná pravidla, neboť oni jsou zárukou pro minimalizaci chybovosti a také pro efektivní zprávu daňových prostředků. Na závěr, dámy a pánové, poznámka k mému představení, jak si představuji budoucí spolupráci mezi vámi a mnou. Vy víte, že já jsem dlouho pracoval v regionálním parlamentu, potom jsem pracoval jako městský radní ve Vídni, znám starosti, problémy, potíže poslanců a vím, že někdy si myslíte, ten v exekutivě má stovky pracovníků a já jich mám jenom několik málo. Ale to není opravdu ta skutečná příčina. A já všechny tyto skutečnosti znám. Vy my můžete být jistí, že já také budu adekvátně reagovat. Ale vy znáte eh, problémy regionu a já budu rád, když mě s nimi seznámíte a proto budeme eh, schopni udělat něco pro budoucnost lidí na tomto kontinentu společně. Můžeme pracovat pro Evropu. Já jsem k tomu ochoten a nyní také jsem rád, budu rád reagovat na vaše otázky. Děkuji vám. Thank you very much. Velice vám děkuji za to, s jakým entuziasmem jste pronesl tento projev a nyní pan Lambert van Nesteroy položí první otázku. Děkuji. Vítám vás, pane navrhovaný komisaři, zde na našem, výrobě, eh, na našem výboru REGI Evropského parlamentu. Měl bych několik otázek, které se týkají budoucnosti. Budu hovořit jménem EPP. Vy máte pozitivní postoj ke strategii EU 2020, to jste právě oznámil ale dokumenty, které se týkají koheze, jsou tak trochu opominuty v této analýze komise. Eh, co budete činit eh, v této oblasti? Dále budeme potřebovat rozpočet. Co si myslíte o té rostoucí eh, tendenci sektorizovat a přerozdělovat evropské finanční prostředky? Parlament si přál bílou knihu ohledně územní koheze. Jaké jsou vaše nové priority? Jaký pokrok můžeme krátkodobě očekávat? Děkuji, že jste se přidržel řečnického času. Prosím, pane Han. Sorry. Fragen, Takže tři otázky, dvě minuty, pokusím se. Za prvé, samozřejmě se musíme společně snažit zajistit kohezní politiku v Evropě 2020 i v té písemné podobě, to znamená, musí mít viditelnější význam, ale to nejdůležitější je, abychom byli schopni dát najevo, že pouze integrovaný přístup je schopen zajistit potřeby a realizovat cíle 2020 tak aby se to skutečně projevilo na regionech a dorazilo to k lidem. Tato diskuze nás povede také k tomu, že v rozpočtové rozpravě se budeme o to snažit, protože je nutné i zde zajistit, aby prostředky byly k dispozici. Já se domnívám, že to, co mm, charakterizovalo doposud rozpočet, bylo velmi řádným základem pro tyto diskuze. Ostatně já jsem se již o tom zabýval s některými, kont, s některými kolegy a uvažoval jsem o budoucí spolupráci v tomto ohledu. A co se týče územní koheze a odpovídajících aktivit budoucnosti v rámci takzvané bílé knihy. Ano, byla zelená kniha, byla již diskuze na toto téma, takže já se tomu nebráním pouze se brá, pouze si ptám, jestli skutečně to bude efektivní, protože tady bude také zpráva. Eh, je tady otázka, zda nebudeme hovo- eh, pracovat paralelně. Musíme hovořit o budoucím programu. Já se domnívám, že Bílá kniha by byla vlastně paralelním činem. A já se tedy pokusím soustředit se na to, aby tyto otázky byly zahrnuty v budoucím období. Děkuji. Please follow up if you have. No, prosím, jestli máte následnou otázku. Eh, die eh, No, ještě bych se chtěl zeptat na kombinaci s tou eh, budoucí, tedy pátou zprávou o soudržnosti. Ano, tam by se mohl hovořit o územní kohezi. Ještě další otázka. My jsme byli šokováni tím neoficiálním dokumentem ohledně financování Popravdě řečeno jsme se nezabývali obsahem a já bych chtěl vědět, co si o tom ví, eh, myslíte. Co si myslíte přesně o této průběžné zprávě v půlce období? Eh. Co se týče regionální politiky, je nutné, abychom eh, postupovali správně. Já si myslím, že budeme vycházet z toho, co bylo v minulém období. Víte, že jsme vytvořili velké množství nových pracovních příležitostí, vybudovali jsme spoustu silnic a miliony lidí eh, získali možnosti zásobovat se eh, kvalitní vodou a také kanalizaci získali. Takže myslím si, že bychom měli vycházet eh, z toho, co bylo již dosaženo díky těmto prostředkům, které byly alokovány a z toho by měly pramenit také budoucí aktivity. Thank you very much. Ano, velice vám děkuji. Prosím, další řečnice. Děkuji, paní předsedkyně. Srdečně vás vítám, pane Háne, v Evropském parlamentu. Chci navázat na otázky Lamberta. Vy jste hovořil o tom, že určit té změny potřebujeme v budoucí strukturální politice a kohezní politice. Dovedete si představit, že současné priority bychom skutečně omezili a vytvořili evropštější strategii a proto se ptám, o jaké priority by se u vás jednalo. A krátký dotaz ke územní soudržnosti, která nám velice leží na srdci u nám chybí definice toho, co by to mělo být. Nebylo by vhodné, než vstoupíme do nové debaty o strukturální politice, abychom ještě jednou hovořili o teritoriální územní soudržnosti. Já začnu vzadu. Já vás také zcela osobně zdravím. Ano, domnívám se, že se o tom hovořit musí. Ze zatím to není oficiálně, nemáme žádnou platnou definici, tak věda to zatím nevyřešila. Ale to, co jsem v posledních měsících slyšel, tak tady z toho se domnívám, že myšlenka spravedlivých podmínek možností ve všech regionech je velice dobrý přístup k této myšlence, tedy jak můžeme také chápat územní soudržnost a potom také k otázce dalšího rozvoje. Já se domnívám, že úvahy v rámci EU 2020, tak tyto tyto úvahy je třeba vidět také v souvislosti s celkovou strategií. Je třeba podporovat vědu, výzkum, znalostní společnost, ale samozřejmě také infrastruktury. A řeknu velice otevřeně, podívám-li se na to, že nyní vzhledem ke krizi ve všech zemích se hovoří o intenzivnějších e, investi, in, intenzivnějších investicí do výzkumu a vědy a přitom dochází ke snižování těchto nákladů, tak si myslím, že především EU na toto musí tlačit. A to je e, místo, kde by Evropa měla sehrávat vzorovou, vzorovou roli. A měla by především také přebírat zodpovědnost ve, vůči tedy su, subsidiaritě, tak abychom opravdu investovali do vědy a výzkumu, neboť my všichni víme, že tyto dvě oblasti potřebujeme, abychom vyšli z krize silnější. Konstance, já toto slyším velice ráda, s velkou radostí to jsou myšlenky a představy, které my taky máme. Ale já bych se také chtěla zeptat, jak chcete zapálit lidí. Věda je jedna věc a jak má budoucí so, eh, Evropský sociální fond být v budoucnosti začleněn do sociální koheze to je přesně to téma, které můžeme řešit pouze integrovaným přístupem. Já potřebuji dobře vzdělané, kvalifikované lidi, již mladé lidi a děti, tak, abych měl příslušný potenciál na univerzitách. A já potřebuji podnikatele, kteří budou schopni tyto zdroje využít. A potřebuji trh a lidi, kteří budou schopni tyto zdroje využívat a budou schopni kupovat. A proto potřebujeme integrovanou politiku, která nahlíží na věci celistvě a také speciální problémy regionu nebude ztrácet ze zřetele, tak aby regionům se nabízela řešení e, střižená na míru. My potřebujeme recepty bottom-up a to je to, co si představuji pod pojmem pokroková regionální politika. Thank you very much. Velice vám děkuji a nyní Nikola Manesku, prosím. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să-i urez bun venit domnului uh, comisar. Já chci přivítat pana dezignovaného komisaře Hána v našem středu. Doufám, že se budeme setkávat často, až budete komisařem. Chci odkázat na šestou zprávu o pokroku, kterou vydala komise, která se zaměřuje na kreativitu a inovace, jakožto nástroje, které mohou lépe předcházet hospodářským krizím. Chci se zeptat, jestli se domníváte, že rozvoj místních talentů je nejvýznamnějším a nejsilnějším nástrojem, který má Evropská unie k dispozici? Děkuji. Ano, skutečně důležitým, eh, důležitou oblastí je tato oblast, ale bylo by trochu fatální, kdybychom se omezovali jenom na jednu oblast. I zde platí integrovaný přístup. Ale síla Evropy, ta mnohovrstevnatost, diverzita v rámci tisíciletí, to právě se projevilo touto kreativitou. A já jsem stoprocentně přesvědčen, že pokud porovnám Evropu s ostatními regiony ve světě, kde není tato heterogenita a tato diverzita, pak si uvědomím, že právě proto jsme schopni toho využít a musíme také za to být zodpovědní. I v budoucnosti Evropa musí být úspěšným příběhem, který se vytváří během století a bude se vytvářet i v budoucnosti. Takže i z tohoto hlediska zatím jsme byli schopni toto využívat a proto doufám, že bychom se měli opírat o kreativitu a inovaci, soustředit se na tyto schopnosti, pěstovat to. Už eh, mateřských školkách, v diskuzích a vysvětlovat, jak vytváříme tyto možnosti a snažit se to eh, vtělit i do malých dětí, vnuknout jim tuto kreativitu a tyto schopnosti. A proto si myslím, že je dobré, pokud i Evropská unie se zabývá těmito záležitostmi. A jsem přesvědčen, že moje kolegyně v otázkách vzdělávání, bude mít mnoho iniciativ a já ji rád přizvu k tomu, abychom mohli spolupracovat. Mulțumesc, domnule Hans. Sper Într-adevăr, kreativita și inovace jsou elementy importante. No, to je správné, že kreativita a inovace jsou důležitými prvky. Já doufám, že se nám podaří také do toho vtáhnout ostatní nástroje kohezní politiky. Nyní bych chtěla vycházet z dokumentu Komise ohledně budoucnosti strategie 2020. E, tady se nehovoří vůbec o obcích. Jakým způsobem můžeme tyto strategické cíle realizovat na lokální, regionální úrovni, aniž by se do toho zahrnuly obce? Co myslíte, že se zde zdá eh, v tomto ohledu činit? Ano, já už jsem hovořil o tomto bodě, když jsem se zmínil o městech. Ano, musíme je tam důrazněji dostat a musíme zajistit odpovídající výsledky. Jsem 150% přesvědčen, že potřebujeme tyto lokální spoluhráče, potřebujeme také občanskou společnost, abychom právě na lokální úrovni dokázali eh, dát tyto věci do pohybu. Nejde jenom o to, abychom tady zajistili striktně eh, politická zařízení, ale musíme do toho zapojit mnoho organizací, které jsou právě mm, v té lokální úrovni. Musíme vytvářet mezi nimi partnerství a posílit takto tohoto ducha. Musíme poskytnout tuto možnost v rámci té zastřešující eh, strategie, která obsahuje tedy důležité věci, které musíme implementovat you very much, François. Děkuji. François Alfonsi. Oui, monsieur le commissaire. Ano, pane komisaři, tady jsem. Vítám vás. Naše eh, skupina by vám chtěla položit tři otázky. Zatím jste se vyjádřil proti zestátnění regionální politiky a tomu jsme rádi. Vaše odpověď je mnohem jednoznačnější, než eh, jsme eh, zjišťovali do posud. Domníváte se, že regiony budou mít větší roli v partnerstvích i u těch eh, unitárních států? Eh, naše skupina se domnívá, že kohezní politika musí být prioritou. Ale proto, aby to byla politická priorita, musí to být také rozpočtová eh, priorita. Jaké ujištění nám v tomto ohledu můžete dnes poskytnout? A nakonec přejeme si, aby Evropský parlament a zvláště náš výbor Regi se co nejvíce zúčastnil takzvaného posíleného partnerství, a to v rámci nových ustanovení Lisabonské smlouvy. Co budete činit v tomto ohledu? Äh, K prvnímu bodu. Nepřísluší mi zde a je to také součástí evropských smluv měnit národní struktury. Co děláme, je to, že hodláme posílit a také posilujeme spolupráci s regiony a také s místními subjekty. A tady je celá řada možností, když budeme působit na místní a regionální úrovni. Rozpočet, o tom už jsem se také zmínil. Doposud máme velký podíl na rozpočtu, z rozpočtu, bude ambiciozní toto, tento podíl udržet. A proto bude nutné vždy jasně říkat, co regionální politika může vykonat, kde asi spočívá přidaná hodnota regionální politiky vůči sektorálnímu přístupu. Jestliže v nové smlouvě se stále cítíme zavázáni subsidiaritou a taky ji praktikujeme, tak kdo jiný než regionální politika by měl praktik kdo jiný než regionální politika by měla praktikovat subsidiaritu a z toho vznikají zase další možnosti. A potom ještě ten poslední bod, já jsem si to nestačil všechno napsat. Je to způsob, jakým Evropský parlament se bude účastnit této politiky a také náš výbor. Děkuji, jak jsem na tohle mohl zapomenout. různými oficiálními a také neoficiálními schůzkami a setkáními. K tomu bych vás také chtěl vyzvat, pokud to o možný můr harmonogram, tak žádám o vaše otevřené dveře. Já nejsem vždy pouze zaměřen na formální setkání a já bych vás také chtěl vyzvat, aby vy sami jste dělali různé iniciativy, předkládali je a hovořili o nich. Musíme využít veškerých zdrojů, které máme a parlament je pro mě důležitým partnerem proto, protože vy představujete regiony Evropy, vy znáte veškeré zvláštnosti, okolnosti, požadavky regionu a já budu vždy vaším spolehlivým partnerem který vždy včas si bude chtít vyslechnout vaše požadavky a vaše názory, ale stejně tak musím já mít možnost se seznámit s vašimi názory. Děkuji vám, to bylo pro nás velice důležité. Now we go. A nyní pan Oldřich Vlasák. Congratulations. Děkuji. Eh, portfolio vás, pane Hansi, jak si vzpomínám s nominací pana Barosa, to je jedna z nejdůležitějších politik. A já doufám, a my jsme to také očekávali, jakožto výbor pro regionální rozvoj, že budete pokračovat, že navážete na práci vašich předchůdců, tak jako Hybner Samecký písemných odpovědí jsme se dověděli, že konkurenceschopnost Evropy má nesmírný význam. Vnější konkurenceschopnost, ta je nepochybně důležitou výzvou komunitárním politikám, která vůbec zdůvodňuje samotný smysl Evropské unie. Kromě toho před námi stojí další úkol, s nímž musí politika soudržnosti um, se potýkat. A to je podpora vnitřní soudržnosti prostřednictvím posilování vnitřní konkurenceschopnosti. Existuje vysoký počet regionů a měst ve střední a východní Evropě, které mají vysoké požadavky na investice s cílem zlepšení eh, hmotné fyzické infrastruktury. A tím mají být vytvořeny předběžné podmínky pro využití všech přínosů evropské integrace, svobody pohybu a v první řadě úspěšného jednotného trhu. Pane Han, chci se proto zeptat, zda hodláte utvářet budoucí generace politiky soudržnosti a ponechat je ve jejich původním směru, tak aby se pomáhalo zaostávajícím regionům a aby se zlepšovaly jejich předpoklady k lepší produktivitě a prosperitě? A nebo jestli vidíte jako vyšší prioritu vnější konkurenceschopnost pro novou generaci těchto politik. Děkuji. Nejprve, nejspíš nebude čas na dodatečnou otázku. Prosím, pane Hán. Já já se domníváme, že musíme to jedno činit a neopomíjet to druhé. O co jde? Jde o to, aby chudší regiony našly možnost, a my je v tom musíme podporovat, aby dohnali ostatní. Ale samozřejmě ty bohatší regiony nesmí zůstat stát, protože kdo zůstane stát, je předehnán. A proto jde o to, aby ty méně rozvinuté regiony mohly získat eh, a získávají také větší prostředky a tím pádem získali větší šíři možností tak, aby eh, svoje opoždění dohnali. Samozřejmě na jedné straně eh, se musíme zabývat klasickými oblastmi, to znamená investicemi do infrastruktury to znamená takzvanou capacity building eh, podporovat, zlepšit podmínky životního prostředí, ale zároveň je nutné něco činit pro rozvoj ekonomiky nebo společnosti založené na znalostech. A musíme také něco činit pro oblast eh, výzkumu a inovace pro malé a střední podniky. Takže zde platí integrovaný politický přístup, který musíme podporovat. Možná, že zde je otázka intenzity angažovanosti. Možná, že by tato angažovanost měla být ještě intenzivnější. A tady jsou všechny možnosti i z hlediska programů těch jednotlivých eh, zemí. Pokud jsem to dobře pochopil, je dobré, aby regiony spolupracovaly, aby si vzájemně pomáhali a podporovali se a vlastně zajišťovali jakýsi vzájemný rozvoj. To jsou jednoznačně body, o které se musíme opírat. Já vždycky varuji, pokud nechceme být v rozporu s naším politikem, tak se nesmíme omezovat na jednu jedinou věc. Jistě máme svoje těžiska a máme zde určité zastřešení těch nejdůležitějších bodů, ale v rámci toho se musíme snažit také přinášet řešení, která jsou na míru těch jednotlivých míst. Děkuji. A doufám, Oldřichu, že nemáte žádnou doplňující otázku, nebo máte, prosím, půl minuty. Jenom krátkou. Jste připraven vzít v potaz, jak to jen říct, ty eh, takzvané regiony v transformaci? Ja, natürlich. Ano, samozřejmě oblasti, které budou v té transformaci a které vzniknou také v budoucnosti. To jsou regiony, se kterými se budeme muset zabývat v budoucnosti, protože to jsou uh, Eh, regiony, které jsou dnes ve fázi face out, face in a potom existují další regiony, které mají přibližně stejný no, úroveň, ale nejsou takto zatím hodnoceny, na nimi se zatím tak nenahlíží a proto musíme k ním přistupovat spravedlivě a také zjednodušeně, protože tady ty struktury phasing out a phasing in, ty budeme e, eventuálně redukovat, a nebo je také sjednotíme, ale budeme muset také přemýšlet o tom, kdy, kdy regiony, které jsou dneska mezi 75 až 90 a nejsou podporovány, zdali je také máme brát na zřetel, protože je to určitým způsobem nespravedlivé vůči těm, kteří vlastně jsou na tom 75% Prahu. Velice vám děkuji. Prosím. Pane navrhovaný komisaři, vy budete také zodpovědní ve svém portfoliu za velmi vzdálené regiony, jako jsou Asory, Madeira, Kanárské ostravy, Martinik a Réunion. Počínaje květnem příštím roce Francie a Portugalsko předá komisi memorandum ohledně výzev, které se týkají těchto velmi vzdálených eh, regionů z hlediska roku 2020. Mohl byste nám říci, jakým způsobem chcete realizovat tuto koncepci ohledně těchto vzdálených regionů, tak jak to bylo vtěleno do Lisabonské smlouvy. A jaké iniciativy hodláte realizovat proto, aby meziutvarová skupina sehrávala plně svoji roli a aby návrhy komise zohlednily realitu těchto regionů pokaždé, kdy je to nutné? Já se domnívám, že tato otázka vzdálených regionů představuje obrovské obohacení Evropské unie. Až do posud eh, získaly tyto regiony zvláštní pozornost. A já vám mohu zaručit, že v rámci mé zodpovědnosti tomu minimálně bude stejně. Již po určitou dobu, nevím přesně jak dlouho, ale v oblasti DG Regio existuje již tento tým, ten meziútvarový tým, který vlastně je jakýmsi partnerem pro tyto vzdálené regiony z hlediska celé komise. To znamená, jako by tady existoval vlastně jednotný management eh, pro tuto otázku. My jsme si vědomi těchto problémů. Na druhé straně myslím si, že tady máme obrovskou eh, příležitost, abychom eh, těmto regionům předávali evropské hodnoty, abychom je tam rozvíjeli v rámci dobré politiky sousedství, kterou tam musíme praktikovat a realizovat a kde naše regiony budou eh, vytvářet jakousi platformu, jakési východisko. Takže podporovat toto zaměření bude eh, pro mě eh, velice významnou záležitostí. No, děkuji, žádná dodatečná otázka není, takže John Pafton, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Dobré odpoledne. Pane Han, na úvod chci navázat na to, co jste řekl na úvod to, že někteří lidé v tomto sále jsou skeptičtí. Já jsem jedním z nich. Spojené království podle mého názoru potřebuje referendum o svém vztahu k Evropské unii. A až toto hlasování nastane, tak doufám, že odsud odejdeme a budeme vytvářet vlastní politiky, ale dokud tu jsme, tak je mým názorem, že regiony jako můj vlastní, region Velsu, které obdržely financování za uplynulých sedm let a skončí to v roce 2013, tak že je na mě, abych samozřejmě bojoval za naše peníze. Jsou to především naše peníze, protože jsou to peníze, které my jsme dali Evropské unii a dostáváme zpátky. Takže pár věcí, které mě zajímají. Až skončí 2000, rok 2013, jaké mi dáte záruky, že země jako Wales dostanou to potřebné spravedlivé vypořádání, které by usnadnili situaci pro Wales samotný já se obávám, že jak bude Evropská unie růst a rozšiřovat se o další země jako Chorvatsko, Island tak kdo ví, jestli ne Turecko, tak tyto státy, které vstupují, jsou chudší země. Takže Wales pak přijde zkrátka. Ne proto, že by to byla bohatá země, ale jenom kvůli tomu, že přichází další chudší země. Myslím, že tady ztrácíme důležité finanční prostředky a nezaměstnanost je, e, roste. Takže můžete mě prosím ujistit, že se mýlím, děkuji. Mr. habe ich schon... Já již jsem upozornil při odpovědi panu Vlasákovi na to, že vidím, že je absolutně nutné, aby nyní i v budoucnosti pro regiony které si svou situaci zlepšily, ale zatím se ještě nedostali tam, aby vypadly, tak říkajíc, dotací a financování tak, abychom pro tyto regiony vytvořili příslušné přechodové podmínky. A nám, my se tím budeme v budoucnosti zabývat, ale samozřejmě vždy z toho hlediska, že všichni společně se, bychom se měli snažit o zjednodušení a také musíme přiznat, že regiony, které do toho budou spadat podle svého hodnocení, ale zatím na tom nejsou tak špatně, takže nespadají do přechodných struktur. Takže těmito věcmi se chci zabývat, ale myslím si, že Wales již v minulosti profitoval a to říkám zcela otevřeně a zajisté se ještě budeme spolu setkávat. Takže Wales zajisté již profitoval z členství v EU a možná, že pane Baftne, po pěti letech se stanete také přesvědčivým Evropanem, když uvidíte, jaké e, možnosti se otevřou pro EU EU v důsledku členství EU. Já na tom budu velice rád pracovat. Byl, byl by to dobrý cíl. If I, if I can just respond. Jenom jestli bych mohl reagovat. Pan Han, děkuji za vaše připomínky. A myslím si, že jasné poselství je, jak se pes je zakopán v těch detailech. Já s vámi budu spolupracovat, abychom se ujistili, že skutečně dostaneme spravedlivé vypořádání, protože jsou to naše peníze, jak jsem řekl. Lidé si myslí, že jsou to evropské peníze, ale ne, není to tak. Ve skutečnosti jsou to od začátku naše peníze. Evropská unie žádné peníze nemá. Já se domnívám, ano, vím, že tady existují různé názory, to je také dobře. A myslím si, že to vytváří také kouzlo Evropy, že existuje tato rozmanitost. Ale jsem přesvědčen o tom, že my dokážeme jako Evropané určitou přidanou hodnotu. Tu už jsme vytvářeli v minulosti a budeme ji vytvářet v budoucnosti. A mm, já si myslím, že i Wales z toho bude profitovat a budeme na tom společně pracovat. Děkuji. Já chci jenom připojit, že eh, nejenom, že Wales přispívá, ale také je skvělou inspirací pro regionální politiku z hlediska takového, řekla bych, finančního inženýrství, takže my vás potřebujeme z hlediska vašich inovativních projektů. A teď se přes, přesuneme k jednotlivým poslancům Evropského parlamentu. Máme méně času, takže prosím respektujte pravidla. Prostě jenom klaďte otázky a Poznámky si nechte na později. Markus Pipe. Pane kandidáte na komisaře, sedím tady za vámi. Jsem velice rád, že jste řekl, že vědě se ještě nepodařilo definovat teritoriální uh, soudržnost. A u nás tomu téměř nikdo nerozumí, ani 90, pro, ani 90% eh, lidí v parlamentu přesně neví, o co se tady jedná. Myslím si, že bychom měli hovořit o regionálním o rozvoji a ne o soudržnosti. A nyní hovoříme o penězích. Hovořili jsme stále o penězích. Je velice důležité, jaké cíle jsme si stanovili, ale to, co jsme v posledních letech eh, postrádali od komise, kdo vlastně bojuje za regiony. V současné době běží jeden proces proti Německu eh, kvůli porušování komunitárních předpisů, protože jsme neumožnili určité předpisy v rámci územního plánování. Kdo se stará o subsidiaritu, o kdo se stará o ochranu půdy, o sociální služby? To stále sice spadá do vlastní zodpovědnosti a pravomocí, ale stále více návrhu dělá Evropa, včetně městské dopravy. Takže já se ptám, do jaké míry vy jste ochoten opravdu být advokátem regionálních zájmů. Also nachdem ich nicht dem... Poté, co mohu konstatovat, že jsem nepracoval jako advokát nebo z tohoto prostředí, tak eh, Doufám, že spíše bych mohl tendovat k tomu, že bych se stal určitým otcem těchto regionů. Ale chtěl bych tomu přistupovat i vážně. Každý otec má zájem na tom, aby se dětem dařilo lépe, aby se mohli dobře vyvíjet a dělá vše pro to, aby tyto děti se správně vyvíjely. Ale občas člověk musí být přísný a může říct, tam jsou hranice, tam jsou ne všechno je možné. V komisi padají kolegiální rozhodnutí a samozřejmě i já budu pracovat se svým týmem a budu sledovat situace, kde se objeví témata, která budou obsahovat jakýsi regionální rozměr nebo lokální rozměr, které nebudou nezbytně spadat do mého portfolia. Nechci jít teď příliš daleko, ale e, vím, že tato myšlenka tady již obíhá a mám určité porozumění pro to, že v rámci těch dopadových e, studií je dobré zaintegrovat také tento regionální rozměr. Já si myslím, že bychom spíše měli pracovat na jakési neformální e, rovině a pokusit se o to, aby tam, kde jsou regionální a lokální potřeby, aby tyto potřeby byly náležitým způsobem zohledněny. A pokud nebudou dostatečně zohledněny, tak by bylo dobré se zasadit pro to, aby tyto potřeby byly zohledněny. Já vám více nemohu eh, nyní říci. Mohu vám říci, že skutečně se budu zasazovat velice důrazně za tuto věc. Dodatečná otázka? Opět to souvisí tedy s přístupem k regionální politice. Jaká je souvislost mezi strukturální podporou a podporou eh, rozvoje venkova? Není to někdy tak, že v našich eh, regionech máme jakýsi paralelismus, protože eh, ministerstva musí pracovat s různými fondy, z kterých proplácejí tyto projekty a nemůžeme to nějakým způsobem skloubit? Co se týče výboru Agri, tak tam možná vidí tyto věci jinak. Samozřejmě, že budeme tyto věci diskutovat. Jaký je můj přístup? Co se týče nás, budeme se snažit o dialog, o soulad. Myslíme se, že tady jsou samozřejmě překrývací situace a také některé věci nejsou dostatečně zohledněny. Já jsem přesvědčen, že musíme lépe sladit eh, tyto přístupy a jsem přesvědčen, že tady je ještě co zlepšovat i z hlediska silnější harmonizace pravidel, která se mají používat. A je tady také možnost zlepšit využívání z hlediska konečných příjemců pokud by tady byla jednotná pravidla a z toho by také eh, pramenila lepší dohoda mezi těmito eh, dvěma stranami. To musí být naším cílem a to bude eh, jedno z mých prvních pracovních zadání. Pan Stavrokakis, který, který také sedí za vámi. Vážený designovaný pane komisaři, Jistě byste souhlasil s tím, že aby Evropa byla schopná adekvátně reagovat na velké výzvy, například sociální, ekonomické a environmentální, musí nadále rozšiřovat portfolio eh, inovativních eh, inovací a výzkumu na národní i evropské úrovni. Ovšem, zkušenosti z regionu ukazují, že existují velké rozdíly ve výdejích na výzkum mezi regiony. A často je tento výzkum velice koncentrován v jednotlivých klastrech. A když vezmeme v potaz, že politika soudržnosti je společnou evropskou politikou, kde žádný region nemá být ponechán na holičkách, jakožto ministr pro vědu a rozvoj, jaký by byl váš plán, aby se pomohlo pokulhávajícím regionům v této oblasti dosáhnout konkurenceschopné úrovni ve výzkumu a rozvoji a inovacích? Děkuji. Vážený pane kolego, Mám bohužel jenom dvě minuty na odpověď, ale vášnivě bych s vámi dokázal diskutovat dvě hodiny. To je přesně ten rozdíl mezi úkoly komisařky pro rozvoj a komisaře pro rozvoj. Neboť Výzkum je excelentní záležitost a výzkumu je úplně jedno, kde se odehrává. Je tedy geograficky nezávislý, zatímco regionální politika musí mít zájem o to, aby znalosti, aby vědomosti, se šířily rovnoměrně po celé Evropě, samozřejmě s různým zaměřením. A proto já jako ministr pro vědu jsem založil platformu ministrů střední a jižní Evropy pro výzkum, protože chceme zabránit tomu, aby došlo k úniku mozku z Evropy a nám jde o to, aby mozky cirkulovaly. Nebude to fungovat ve všech disciplinách, ale musíme to určitým způsobem vyvážit, musíme dostáhnout rovnováhu. Co nepotřebujeme je koncentrace stop výzkumu na několik málo lokalit v Evropě, což by také vedlo k tomu, že by došlo k odchodu nejlepších lidí z oboru právě do těchto lokalit tady existuje celá řada nápadů, například výzkumná infrastruktura, projekty s takzvanými satelitními projekty, budování center know-how na univerzitách. Já tady vidím, že už nemám čas, který mi ubíhá, ale mohli bychom o tom diskutovat ještě hodně dlouho, ale já jsem zcela na vaší straně že my zde potřebujeme rozložení distribuci po celé Evropě a také univerzity jsou jádrem výzkumných aktivit, které posléze jsou realizovány v podnikatelské sféře a proto tyto infrastruktury potřebujeme. Děkuji. Pane komisaři, právě jste udělal závazek se dostavit, jestli všechno dobře dopadne a hovořit s námi o výzkumu a inovacích a co můžeme spolu dělat. Pan Březina. Yes. Uh, Mr. Hahn, I have... Pane Hahn, mám zdánlivě snadný dotaz týkající se pravidel pro další programovací období. Jste za zachování specifičnosti jak politiky soudržnosti, tak i evropských regionálních a rozvojových fondů? Jaký je váš názor na rozdělení Evropského sociálního fondu a jeho vyčlenění ze strukturálních fondů? Děkuji. Já vím, že ty jednoduché, takzvaně jednoduché otázky jsou nejtěžší, anebo politicky nejnapínavější. I tady opět vlastně tvrdím, že je nutné mít integrovanou regionální politiku a skutečně to je vlastně to jádro našeho počínání, které se musí eh, zaměřovat na sociální kohezi. Takže z mého hlediska je možné očekávat v budoucnosti, že nedojde k nějakým změnám struktury nebo těch základních úkolů. Co se týče konkrétních eh, obsahů, tak eh, samozřejmě tam musíme zajistit další rozvoj. To je nezbytné. Ale z hlediska té zásadní koncepce, myslím, že bychom v žádném případě se od ní neměli odšílit. Thank you very much. Se eh, vám děkuji. Evgeni Kirilov, prosím. Děkuji. Kde se nacházíte? Tady nalevo. Pane eh, designovaný komisaři, komplikované, příliš těžkopádné postupy pro využívání strukturálních fondů byly velmi často kritizovány na půdě tohoto výboru i parlamentu jako celku. V rámci účetního dvora. A, co je nejdůležitější, také samotnými příjemci. To je problém. Já jsem nedávno slyšel, že to je problém i ve vaší zemi, přestože to není nová členská země. Některé subjekty říkají, že když sluší o strukturálních fondech nebo podobných prostředcích, tak se radši stahují. Brzy budeme diskutovat novou zprávu, ale chci se zeptat, jaká opatření předpokládáte za účelem zjednodušení. A nahlížíte na toto zjednodušení jako na setrvalý proces, protože samozřejmě až do konce tohoto období pravděpodobně dokoncí, dokončíme tuto práci, ale musíme také uvažovat o dalším období. Takže jaké, jaký je váš obecný názor? Jak již jsem úvodem řekl, jedna z, nej, z velkých zásluh paní Hibner a jejího týmu bylo, že v probíhajícím období byly předloženy tři zjednodušující balíčky. Jeden balíček je ještě v parlamentu a čeká na schválení, ale bylo to a je to dobré znamení, že se podařilo ve srovnání s minulostí také v průběhu programového období reagovat na aktuální potřeby. Já si myslím, že až třetí balíček bude schválen, v co velice doufám, protože to obsahuje konkrétní pomoci pro jednotlivé země, tak pro toto programové období by to mělo být vše protože já již jsem hovořil o tom, že koneční příjemci již chtějí mít stabilitu. Chtějí vědět, že existují předpisy, které se určitou dobu měnit nebudou také není jednoduché zpracovávat, upravovat předpisy, ale přesto přeze všechno již existují dnes pracovní skupiny, které se zabývají tím tak, jak by se tento proces mohl, jak by se v něm mohlo pokračovat i v dalším období. Ale nyní byly vytvořeny zjednodušené postupy, že například lze eh, vyučtovávat paušální částky a režijní poplatky a tak dále. A to je velice rozumná záležitost. Takže celkově to pravděpodobně bude proces, který nikdy neskončí, na kterém se bude stále pracovat, ale já se domnívám, že v poslední době se udělalo hodně pozitivního v této oblasti. Yes, I just must say I'm quite... Ano, já jsem spokojen, pane dezignovaný komisaři, s tím, co jste řekl. Myslím, že je to další důkaz potenciálního plodného dialogu v budoucnu. Velice vám děkuji. Nyní Vilis Hakajeva Jusmanová. Děkuji. Paní předsedkyně, pane dezignovaný komisaři, já se vyjádřím velice stručně. Vzhledem k tomu, že jste mi částečně vzal vítr z plachet svými předchozími odpověďmi. Chci se zeptat, jak předpokládáte začlenění nové regionální politiky do obnovené Lisabonské strategie a jak také vnímáte integraci regionální politiky s dalšími politikami Evropské unie. darf bei beginnen. Takže začnu tou druhou částí. Už jsem to ostatně rozvedl. Nehledě na další vývoj, musím říct, že podle toho, jak jsem se mohl zorientovat v rámci těch prvních rozhovorů s kolegy ohledně spolupráce s jinými politikami, tak jsem si uvědomil, že je to dosti důležitý příslip, pokud ostatní komisaři signalizují, že chtějí spolupracovat. To znamená, nechceme eh, vytvářet nějaký dojem, že bychom neměli spolupracovat. Již nyní existuje vynikající spolupráce mezi oblastí regio a oblastí výzkumu. S panem Potočníkem jsem mu na toto téma již hovořil a hovořili jsme o tomto duchu spolupráce, který by se měl rozšířit také do oblasti životního prostředí. S panem Kalasem jsem vedl první rozhovor a s dalšími kandidáty na komisaře v tomto smyslu. Já si myslím, že je jednoduše důležité, aby ty jednotlivé politické oblasti Eh, si vyměňovali informace o svých zájmech. Pokud eh, například konstatují, eh, že jsme investovali, dejme tomu, do regionální politiky, do výzkumu, do dopravy, tak zjišťují, že jsou to například větší částky než to, co se skutečně reálně potom použije v těch jednotlivých regionech. Samozřejmě že je nutné také brát v potaz know-how regionální politiky, která může ovlivňovat ty ostatní politiky. V každém případě potřebujeme tuto integraci, nebylo by dobré aplikovat sektoriální přístup a vidím, že čas mi opět uplynul, ale v každém případě budeme mít příležitost na toto téma ještě diskutovat. Děkuji, Sofie Briarokoni. Děkuji, paní předsedkyně. Pane navrhovaný komisaři, drazí kolegové, regionální politika je někdy kritizována z důvodu nákladů, které představuje pro eh, čisté přispěvovatele, jako je Francie a jistý počet dalších evropských zemí. Tváří tvář k této kritice jsme nebyli schopni zatím ozřejmit veškeré výhody, které souvisejí s používáním evropských fondů a tudíž propagovat to ve všech těchto evropských zemích. Máte v úmyslu lépe valorizovat tyto nepřímé výhody regionální politiky, to znamená hovořit o pozitivních efektech této politiky z hlediska evropských podniků bez ohledu na zemi, kde jsou. A jaké iniciativy byste mohli realizovat tak, abyste zareagoval na tento cíl? nebylo by vhodné znovu promyslet, jakým způsobem má komunikovat Evropská unie na téma evropských fondů? Ja, vielen Dank. Děkuji mnohokrát. Nemohl jsem zde udělat kompletní výčet akcí paní Hübnerové, ale to je další prvek. Od roku 2007 na generálním ředitelství je oblast, která se zabývá vyhodnocením a také představováním regionální politiky. Máte naprosto pravdu, paní poslankyně. Jde o to, abychom občankám a občanům vylíčili, jaká je smysluplnost využívání těchto finančních prostředků, neboť já jsem si jist a myslím si, že průzkumy eh, to také potvrdí, jsem si jist tím, že ti takzvaní neto přispěvovatelé mají výhody eh, z těchto investic do regionální politiky. Jsou tisíce francouzských firm, které získaly nové tržní příležitosti v těch ne tak dobře rozvinutých regionech. Jsou tady odbytiště, nové trhy, které zase vytvářejí ve Francii nová pracovní místa. Jistě, momentálně máme velice lineární vnímání toho, co investujeme a co se nám z toho vrací. Nikdy to tak přímé není. Není to nikdy takto lineární a myslím si, že je relativně snadno pochopitelné, že eh, tady máme výsledky, které jsou mnohem složitější a že tyto země profitují z těchto prostředků, než jak se může zdát na první pohled. Teď možná budu říkat trochu riskantní hypotézy, ale ti neto přispěvovatelé mají dokonce možná více z toho než ty ostatní země. V každém případě si myslím, že ten zůstatek bude pozitivní pro tyto neto přispěvovatele, pokud budeme schopni toto správně vykomunikovat a my na tom pracujeme. A je pravda, aby se nám podařilo také prodat tyto věci. Thank you very much. Eh, Nuno Děkuji, Nuno Teixeira. Děkuji. Paní předsedkyně, pane designovaný komisaři, vítejte mezi námi, přeji vám hodně zdaru. Když se podíváme na zelenou knihu o regionální soudržnosti a o tom, jaký to bude, jakou to bude mít podobu, tak v rámci těch studií můžeme poukázat na dva regiony, které si zaslouží obzvláštní pozornost. To jsou eh, ty regiony v transformaci a ty nejvzdálenější regiony. Máme určité, určitá kritéria otevřenosti, způsobilosti k pomoci. Vy to eh, srovnáváte, vy říkáte, že je to 65% celkového průměru e, národního důchodu Evropské unie. Ale když se podíváme na ty odlehlé oblasti, kdy uděláme úplně vyčerpávající seznam těchto oblastí, tak aby věděli, že jsou způsobilé. Možná bychom měli také mít jakousi přechodnou kategorii lidí, kteří možná nedosáhli ne 65, ale 75 a nebo mají míru nezaměstnanosti, která překračuje průměr Evropské unie. Čili otázka těch kvalifikačních um, prahů. Jsou, je to diskuse o ukazatelích? Já jsem to pochopil tak, že se vede diskuse o tom, že HDP a národní důchod jsou jediná, jediné dvě kritéria, podle kterých se má hodnotit. Ale já také vím, že existuje diskuse a také komise uh, vyhlásila, že bychom měli diskutovat o tom, zdali bychom využívali pro hodnocení ještě další ukazatele. Já osobně stojím otevřeně vůči těmto diskusím. Předběžně zatím jsme žádné výpoví, tedy žádné další kritéria nenašli, která by měla větší vypovídající schopnost ale jestliže se má docílit pokroku, pak bychom měli mít možnost také využívat dalších jiných ukazatelů při posuzování jednotlivých regionů. Pokud se týče okrajových oblastí, tak regionální politika a další nástroje skýtají mnoho dalších možností, jak zde reagovat na individuální oblasti. Toto se musí a tím se musíme zabývat, tím já se budu zabývat, ale já mám pocit, že nástroje jsou dobře zpracované a jde především o to, zdali regiony a také členské státy je dostatečně flexibilně využívají. Thank you uh, very much. Velice vám děkuji. Elizabeth Schletter. Guten Tag. Dobrý den. Dobrý den, pane Háne. Vy jste úvodem hovořil o nulové toleranci vůči podvodům a údajním podvodům, údajně také proti korupci. Jak byste reagoval, jestliže se v médiích vyčítá členskému státu, že dává určité, tedy rozdává určité prostředky pod rukou? Jednal byste, anebo byste vyčkal na jednání účetního dvora? Vstoupil byste do konfliktu s tímto členským státem, nebo byste se díval pryč jako u studentských stávek? A co byste dělal, jestliže by vám Evropský parlament vyčítal, že nepečlivě zacházíte s prostředky? Já nikdy se neotáčím, já bych tuto věc sledoval, já bych nečekal na to, až se touto věcí začne zabývat účetní dvůr je třeba sledovat veškeré výhrady a námitky a problémy, i když někdy vypadají neopodstatněně, ale všechno musíme mít černé na bílém. To je můj styl, kterým jsem se choval vždy, ať jsem měl zodpovědnost v jakékoliv oblasti a to je styl a směr a zodpovědnost, kterou vidím já a já si také myslím, že takto musí postupovat instituce. Toto je zásadní moje přesvědčení a to je také závazek, který vyplývá z našich předpisů. Ještě dodatečný dotaz, prosím. V rakouských novinách se dnes píše, že se ví, ve, proti vám znáší výhrady během vaší jeho fungování v Novamatek. Vy jste předal panu Barosovi určité dokumenty a já vás žádám, abyste nám také toto vysvětlení podal a abyste nás také s těmito dokumenty seznámil. Děkuji. Děkuji vám, mám to sebou a vy mluvíte německy, můžete si to také přečíst. Byla to výtka vůči tomu, námitka vůči tomu, že moje firma koupila pozemek, kde údajně tekly také černé peníze, tedy špinavé peníze, ale k tomu nedošlo, ale já v té době jsem nebyl ani orgánem tohoto podniku, ani jeho zaměstnancem. A také neběží proti mně žádné šetření, vyšetřování v Německu. Děkuji vám. Tomáš Porenda. Hello? Mr. Mr. Commissioner Designate, have to... Pane designovaný komisaři, mám dvě otázky. Za prvé, strategie Baltského moře nepochybně bude spadat do rozsahu vaší působnosti. Jak víte, je to velká, rozsáhlá záležitost, která bude zahrnovat nejen externí aspekty, ale také některé environmentální aspekty. Má otázka zní, jak budete spolupracovat s dalším komisařem pro životní prostředí, tak abyste silně zohlednili nebezpečí projektu Nord Stream pro ekosystém Baltského moře. V usnesení Evropského parlamentu z července 2008 se praví, jak víte, že existují silné environmentální argumenty proti tomuto projektu. Mě by zajímal váš názor, vaše stanovisko, kdybyste s nás seznámil s vaším názorem. Druhá otázka se týká naší spolupráce, respektive spolupráce vás s členy výboru pro regionální rozvoj. A to v oblasti zejména poskytování všech příslušných dokumentů týkajících se využití strukturálních fondů členskými zeměmi. Implementace programu a dalších technických záležitostí. Musím připustit, že jsem měl určité problémy při získávání těchto materiálů od předchozí komise. Proto by mě zajímalo, jaký je na to váš názor. Děkuji vám. Takže k první otázce vám otevřeně řeknu, že zatím jsem se neobeznámil důkladně s touto záležitostí, abych vám poskytl skutečně důslednou odpověď. Já znám tu tematiku, ale nebylo by z mé strany korektní, kdybych vám poskytl povrchní odpověď. Samozřejmě, že se budu zabývat touto otázkou, budu ji studovat, ale již dnes jsem přesvědčen o tom, vzhledem tomu, že už znám pana Potočníka z období, kdy fungoval jako komisař, a samozřejmě mám také další kolegy v této oblasti, takže určitě tady budeme eh, komunikovat a pokusíme se o soulad. Co se týče druhé otázky, všechny možnosti jsou pro vás otevřené, můžete mi klást otázky, budou odpověděny, odpovězeny, jaké dokumenty vám budou dávány k dispozici. To je těžké. Já vám mohu za sebe zásadně říci, že budu maximálně vstřícný, abych vám zajistil podklady. To samozřejmě eh, záleží na konstelacích, mohou vzniknout takové eh, situace, eh, kde budou konkrétní podniky, kde nebude možné nebo budeme muset pečlivě zvažovat zveřejnění některých informací. Ale já sám za sebe eh, hlásím maximální transparentnost. A navíc eh, samozřejmě budu dodržovat ochranu osobních dat a v tomto smyslu máte mít všechny informace, které pro vaši práci potřebujete. Um, Děkuji vám. Ricardo Cortes Lastra. Děkuji vám, paní předsedkyně. Pane Han, nedávné zprávy účetního dovora pokazují a přispívají k negativním názorům na využívání těchto fondů. Veřejnost tak dostává určitá poselství, která neodpovídají skutečnosti, protože většina těch problémů je způsobena chybami, nikoliv záměrným zneužíváním komunitárních fondů. Otázka na vás je tato. Co hodlá komise dělat, aby zajistila, že využití fondů soudržnosti bude odpovídat všem principům efektivity a účinnosti? A jak hodláte informovat veřejnost? Tak, aby bylo nadevší pochybnost jasné, že je rozdíl mezi chybami v důsledku komplikovaných postupů a záměrnými podvody. Takže eh, co se týče této poznámky, eh, myslím si, že opravdu nemůžeme vše dávat do jednoho pytle, pokud to tak mohu říct, a vyvlávat dojem, že těch 11% chybovosti znamená 11% podvodů. Naštěstí tomu tak není. To neznamená, že bychom měli být spokojeni, právě naopak. Paní Hübner a její tým již přijal opatření v tomto smyslu, právě proto, aby se tato chybovost snížila. Musím říci, že se jedná určité vyhodnocení, eh, které probíhá v rámci probíhajících projektů, a které se opírá o kontrolní mechanismy. A samozřejmě, že z toho všeho pak eh, vyvodíme důsledky. Eh, víte, že tato, toto období jde až k období které vlastně eh, počítá s chybovostí 3 To znamená, že by zde došlo k radikální změně. Dalším bodem je, že na základě našich analýz a zvláště opatření stále jaksi zaostáváme za tou skutečností. To znamená, teď probíhají analýzy, které se týkají projektů, které probíhaly v rámci předchozího období, to znamená 2000 až 2006 v rámci těch platných podmínek. Jsem přesvědčen, kdyby tento rok nebo příští rok, eh, to znamená rok 2011, eh, kdybychom eh, zde měli probíhající projekty a došlo k tomuto šetření a k těmto analýzám, tak bychom zjistili, že i v těch průběžných eh, šetřeních ta chybovost by byla eh, výrazně menší, tedy jednociferná. Ale jak jsem již uvedl, i když tady vypadám relativně klidný a přitom jsem velice netrpělivý, eh, takových příliš mnoho není v politice. Připadá mi, že to jde pomalu v některých ohledech. V každém případě já, a doufám, že vás o tom přesvědčím, se budu zasazovat o výrazné pokroky, které již i v minulosti nastaly. Doufám, že v krátké době budou patrné. Děkuji vám. Richard Weber. Děkuji, paní předsedkyně. Pane kandidáte, vy již jste hovořil o znevýhodněných regionech, zmínil jste ostrovy. Já ale také vím, že existují další znevýhodněné oblasti, jako jsou horské oblasti. To vy dobře víte jako Rakušan. Jsou to krásné regiony, ale jsou před nimi zvláštní výzvy, protože mají zvláštní problémy. Mě by zajímalo, zdali hodláte pro tyto regiony horské regiony nějaké zvláštní programy hodláte navrhnout nebo budete postupovat stabilně? Já jako výdeňák mám také jistou afinitu k horám, to vás zajisté nepřekvapí, ale existují také horské oblasti, které jsou absolutně nejbohatší v Evropě. A ale vedle toho existují také horské oblasti, které mají také nevýhody, samozřejmě jsou znevýhodněné, ale i také tedy proto musíme flexibilně reagovat a postupovat, nabízet nebeře, na, eh, řešení na míru. A také zde toto záleží na místních operativních programech, na to, na co se tyto regiony hodlají zaměřit, protože z některé znevýhodněné regiony by mohly využívat také kritéria pro konvergenci. A jde o to, aby také tyto regiony se staly součástí místních struktur. No Já se chci ještě zeptat v souvislosti s tou diskusí o ukazatelích, která již se odehrála u horských oblasti může být příjem na hlavu vysoký, ale můžou existovat v malých oblastech velké problémy. A můžete zde dát příslip, že se touto problematikou budete extra zabývat, protože já se domnívám, že právě rastry, které se dělají, jsou jednoduše příliš velké, příliš hrubé. Ano, je legrační, že my tady vedeme diskusy směrem ke zjednodušení, tedy simplification, a na druhé straně se snažíme navrhovat speciální ukazatele, ale obecně eh, si myslím, že bychom měli mít ukazatele, které budou spolehlivé, které budou odpovídat i životním reáliím na místě. Ale samozřejmě musí to být také v jisté rovnováze. Nemůžeme mít 300 ukazatelů, protože máme různých tedy téměř 350 náhledů. Musíme tedy dospět k rovnováze, k vyváženosti, ale jestliže máme princip subsidiarity, pak se musíme snažit i tento princip subsidiarity vyváženě aplikovat, aniž by správní administrativní náklady na evropské úrovni stoupaly. A pan ten by pak zase měl starosti o své regiony. Berder. Katrin Berder, prosím. Paní předsedkyně, v prosinci 2009 DG Regio vydalo zprávu o územní soudržnosti a tento dokument nastínil novou koncepci místního rozvoje nebo nové metodiky LDM. Místní orgány považují toto zaměření na, nové, na novou koordinaci rozvojových aktivit na místní úrovni jako stěžejní prvek budoucí politiky soudržnosti. Tato metodika by také pomohla lépe nastavit eh, kroky na místní potřeby a přidat určitou místní dimenzi eh, regionální politice. Jak hodláte rozvíjet tuto koncepci tak, aby se stala nedílnou součástí budoucí politiky pro všechny regiony, myslím všechny části, ať už se jedná o urbání či venkovské oblasti. A jak chcete zapojit zástupce místních eh, samozprávy do vypracování tohoto přístupu? Absolutně, ano. Já myslím, že to musí být přesně tento přístup. To znamená, že musíme posílit lokální struktury, musíme je více integrovat a musíme také být nápomocní při budování těchto struktur. A dále se musíme snažit ve smyslu partnerství mm, zapojit také nevládní organizace, to znamená organizace občanské společnosti. A mm, skutečně musíme vlastně zohlednit i přítomnost určitých osobností tak abychom mohli dále rozvíjet tento přístup k regionu. Evropa je charakterizována velkou diverzitou a to se musí přenášet a to se také vlastně vyjadřuje prostřednictvím těchto lokálních a regionálních struktur a to musíme podporovat. Děkuji. Zvlášť můj region, jeho východ Anglie, prosperuje. Takže možná zdánlivě nepotřebuje podporu. Ovšem, je tam velké množství mobilních pracovníků z východní Evropy. A velmi často je těžké jim zajistit adekvátní podporu. Mě by zajímalo, jak byste vnímal možnost podpory prostřednictvím LDM a překážek. Je řešení překážek, které mají uh, místní vlády ze strany národních vlád, tak aby se ty prostředky dostaly skutečně tam, kde jsou potřeba. Um... Jo, jo. To je skutečně multilevel governance, to je to klíčové slovo. Ale v první řadě jako komise musíme podporovat spolupráci s členskými státy, ale musíme mít dialog s členskými státy u těch strategických eh, směrů a v tomto dialogu je možné, a také v minulosti už to tak bylo, v tomto dialogu bychom měli také mít na paměti, že je nutné zde mít individuální, lokální přístup. Pokud to dobře mm, chápu, tak eh, je tady záležitost, která je zakotvena na národní úrovni a proto je odůvodněné vést tuto diskuzi, zda tyto prostředky mohou být použity individuálním způsobem, regionálním způsobem, právě proto, aby se čerpaly v rámci eh, regionálních a místních úřadů. Buštináru. Děkuji. Viktor Buštináru. Thank you very much. Děkuji. Pane kandidáte, ve vašich odpovědech, odpovědích Evropskému parlamentu jste zmínil nejvýznamnější iniciativy, které chcete eh, mezi nimi i Dunajská strategie. A my, jakožto výbor Regia, jakožto Rumun, vítáme tento závazek a vaši iniciativu podporovat tuto evropskou strategii. Tudíž se táži, jaké jsou vaše hlavní orientační směry při vytváření této strategie, v níž chceme být vaším partnerem. Děkuji. Poslední poznámka je pro mě velice důležitá. To je velice zajímavý projekt, protože se týká šesti členských států a také osmi členských států a šesti ještě nečlenských států. Uh, a podle mého názoru vysílá velice pozitivní signál směrem k makroregionální spolupráci kdy Dunaj je takovou spojovací stužkou. Za 14, za 14 dnů budou zahájeny první semináře, které potrvají do léta, kde se budou stanovovat témata, kterými se budeme zabývat a někteří z vás se také této činnosti účastní a tak vlastně budou spolu působit na vytváření strategii pro Dunajskou oblast. Já si myslím, že toto je druhý důležitý pokus, jak by měly spolupracovat eh, také země při využívání říčních a vodních cest. A já si myslím, že dosavadní struktury by měly být zachovány, také nebude existovat žádný dodatečný rozpočet a uvidíme, do jaké míry se nám podaří tento program realizovat. Thank you very much for... Já vám děkuji za vaši odpověď a já jsem přesvědčen, že jestliže příští týden Evropský parlament schválí usnesení o budoucí dunajské strategii, bude to důležitý začátek jak pro vás, jakožto nového komisaře, tak i pro parlament, který tím ukáže závazek spolupracovat na budování takového důležitého projektu pro Evropskou unii. Děkuji, pan Josef Matula. Děkuji. Pane uh, designovaný komisaři, ve vaší její písemné odpovědi jste řekl, že politika soudržnosti skýtá určitý odstíněný eh, přístup, který je zároveň jedinečný a moderní a který vychází z místních a regionálních poznatků a který můžeme kombinovat se strategickým řízením Evropské unie. A také to souvisí s propojením jednotlivých druhů řízení. Tento systém by měl být v budoucnosti konsolidován a měli bychom zkoumat možnosti zvýšení místních a regionálních subjektů. Máme některé makroregiony, mikroregiony, eh, provincie, distrikty a podobně, jiné různé formy regionálního uspořádání. A v budoucnu sociální politiky, jak vnímáte vztah mezi všemi těmito entitami a které z nich budou mít nejdůležitější roli? Ten přístup podle mého názoru nemůže spočívat v tom, a určitě byste to také ani nemyslel, že bychom v celé Evropě, v těch členských státech měli jakousi jednotnou administrativní strukturu. Právě naopak. Ta různorodost je vlastně tím kouzlem Evropy bylo to zdůvodněno různým historickým vývojem, vznikly různé státní formy. Ta otázka je v tom, jak bychom měli zjednodušit tento přístup k těmto různým e, zařízením. Já bych řekl, že bychom měli zajistit maximální flexibilitu v našem počínání. Ve skutečnosti je to obtížné Eh, rozpoznat v rámci těch různých zemí, kdo je nebo co je tím adekvátním partnerem, tou institucí, s kterou eh, bych mohl spolupracovat. Tady je nutné postupovat flexibilně, reagovat flexibilně. Ale také z hlediska oficiálních struktur bychom měli být dostatečně flexibilní, abychom do toho zatáhli mnoho dalších institucí v rámci partnerství. Regionální politika může být úspěšná pouze tehdy, pokud občanky a občané se do ní zapojí. Neexistuje žádná politika, kde by Evropa byla tak viditelná, tak hmatatelná, jako je právě regionální politika. A proto potřebujeme spolu působení lidí a musíme to vytvářet tak, aby tito lidé byli ochotní spolupracovat, aby byli zodpovědní, ale přitom musíme používat co největší flexibilitu, i když je nutné, aby tito lidé mohli spolupůsobit a samozřejmě nesmíme tak důrazně vše vztahovat na ty oficiální nebo formální struktury. Marie Teresa Sanchez Schmidt. Marie Teresa Sanchez Schmidt. Přeshraniční politika je velice důležitá z hlediska evropských regionů ale jsou miliony Evropanů, kteří žijí v těchto přehraničních nebo příhraničních oblastech. A jsou fenomény, které mají přímý dopad na tyto lidi politika z přehraniční povahy je prioritní pro vás? Jakým způsobem zapadá do kohezní politiky EU a jaké prostředky by měly být použity, aby se tato přeshraniční politika vyvíjela v rámci Evropy? To, co se musíme poučit z historie, je to, že nejstrašnější je myslet v rámci hranic a také se v rámci hranic pohybovat. A proto musíme podporovat veškeré politiky, které jsou přeshraniční. Ať chápete pod pojmem hranice cokoliv. Ať je to v rámci regionu nebo v rámci určité země jestli je to například spolupráce několika regionů ať je to regionální spolupráce mezi příhraničními regiony v rámci EU, nebo jestli je to spolupráce evropských regionů s regionu, s regiony sousedních nečlenských států EU. Jde o to, abychom tuto spolupráci podpořili, zintenzivnili. O tuto politiku se zasazuji, protože se domnívám, že to je jediná politika, která přinese evropským občanům eh, novou přidanou hodnotu. A také je to politika důležitá proto, aby vznikla politická stabilita a prosperita v jiných oblastech mimo rámec Evropy. Říkáte, že Hranice by neměly být překážkou. Ale domníváte se, že Evropa může vstoupit do řešení problémů správné zprávy a že může odstranit zkreslování konkurenceschopnosti a podporovat takto rozvoj těchto regionů u hranic? Upřímně řečeno, to je přece to, jak musíme pracovat. Jestliže v to nebudu věřit, když o tom nebudu přesvědčen, tak bych toho měl raději nechat. Jsem na 100% přesvědčen o tom, že takovýto druh politiky může něco změnit. Já jsem šel do politiky proto, protože jsem chtěl mít možnost něco změnit. Přeshraniční spolupráce a nyní, jestli jsem vás správně pochopil, tak také spolupráce s regiony mimo rámec EU, to je věc, kterou musíme podporovat. Také v duchu zakládajícího úkolu EU a to je především mírový projekt. My nesmíme zapomenout na to, že Evropa je především mírovým projektem a že my eh, také tu, tento duch musíme šířit dál a musíme ho stále hájit. A upřímně řečeno, že jestliže existují nějaké problémy se zprávou, tak ty musíme jednoduše řešit. To je náš úkol jako politiků. Obrigado, senhor presidente, senhor comissário Estado. Děkuji, paní předsedkyně. Pane designovaný komisaři, vzhledem ke globálním výzvám, které před námi stojí, ať už jsou to výzvy, regionální výzvy těch nejvzdálenějších regionů, které jsou postiženy skutečnými objektivními nevýhodami, představují pro ně problém. Jak se můžeme postarat o to, aby jim Evropská unie mohla pomoci? vzhledem ke všem těm globálním výzvám. Byla by potřeba nová strategie na pomoc těmto regionům, abychom jim pomohli s jejich znevýhodněním, ale abychom také se snažili rozvíjet jejich potenciál. Stejně jako potenciál společenství jako celku. Absolutně Ano. Tady máte u mě velké souznění pokud bych to mohl eh, zopakovat, to, co jste právě rozvedl, tak bych řekl, že mým politickým přístupem není vnucovat ostatním lidem svůj životní styl a říkat tak, jak žiju já, tak by měli žít všichni ostatní. Právě naopak ale jsem stoprocentně přesvědčen o tom, že evropský životní model je jedním, který má jednu z největších hodnot a můžeme na něj být pyšní. A myslím si, že v adaptované podobě může být sdělován také ostatním. Co s tím ostatní učiní, to je jejich věc. My nemůžeme někomu vnucovat náš model ale já bych byl rád, kdyby mnoho z našich modelů bylo více známo, aby ostatní věděli, co jsme byli schopni učinit eh, v minulosti a co jsme schopni činit v budoucnosti. Myslím si, že evropský model může přispět k mnoha věcem. A proto si myslím, že iniciativy jako takové, které jste eh, popsala, by měly být příkladem a měli bychom se sami eh, k tomu zavazovat i z hlediska ostatních a využívat tyto možnosti a utvářet eh, náš životní styl, sdělovat ho ostatním a doufat, že ho převezmou, ale rozhodnutí je na těch druhých. Thank you very much, Děkuji vám, Shankai. Pane komi- designovaný komisaři, je jasné, že programy, jako jsou třeba ten, to znamená dopravní programy transevropských sítí, mají velký dopad na politiku soudržnosti. Asi 100 tisíc kilometrů silnic, které už jsme postavili a TEN mohou nadále přispívat k rozvoji vyváženého a udržitelného rozvoje. Jakožto komisář pro regionální politiku jak předpokládáte další rozvoj zájemných vztahů mezi těmito dvěma oblastmi? A to zejména s ohledem na rozvoj multimodálních udržitelných dopravních infrastruktur. Jaké priori, jakou prioritu byste připsal těmto oblastem? A to zvláště s odkazem na geograficky vzdálené regiony a samozřejmě zejména tomuto aspektu eh, regionální politiky. Je, genau zu diesem K tomuto tématu jsem již vedl první rozhovor se Simem Kalasem a sice jsme řešili otázku, jak dopravní infrastruktur v urbání oblasti můžeme společně zlepšit. Protože všichni z nás Máme stovky případů pro to. přímo tedy z regionální oblasti, to znamená mezi městskými centry a okolím existují nedostatečná dopravní spojení. A zde je třeba jednat, něco dělat. A tady vůbec ne hovořím o slaďování, o souladu na transevropské úrovni, kde i my jako regionální politici musíme komplementárně jednat. Ale vzhledem k model split v městské, tedy urbání oblasti, v agromenacích, tak zde opravdu s tím musíme co udělat. A Toto souvisí také s lepším využíváním energií a také to souvisí s klimatickými změnami, které budeme moci pozitivně ovlivňovat, jestliže bude městská doprava fungovat lépe. Především, když lidé budou více využívat hromadných dopravních prostředků při cestě do práce, ale musí je mít tyto dopravní prostředky k dispozici. Tady vidíte, že tady se dá dělat ledasco a já jsem také řekl, že městskými aglomeracemi se chci zabývat, neboť velice se tam plítvá energií. Já jsem spokojen s vaší odpovědí. A doplňující otázka. Nesu, s tím přímo nesouvisí. Takže já se vzdávám eh, zpráva na dodatečnou otázku. Katalampos Angurakis. Where are you? Kde se nacházíte? nikde. Takže John Bafton. Děkuji, paní předsedkyně, ještě jednou. Pane Han, Evropský účetní dvůr nedávno uvedl, že Španělsko, Itálie a Portugalsko zodpovídají za všechny finanční chyby v oblasti, nebo za většinu v chyb v regionální oblasti a že 7,2 miliardy eur nemělo být vyplaceno v roce 2008. A vy jste uvedl, že využijete všechny nástroje, které máte k dispozici, abyste tyto chyby ošetřil. Jaké, o jaké eh, nástroje by se přesně u těchto tří zemí jednalo? Also ich werde mir die Dinge já se s těmito realitami, s tímto nejdříve do detailu seznámím a nyní nechci mohu nic říci, protože nemám k dispozici ani podklady. Já vím, že DG Regio vedlo intenzivní rozhovory s příslušnými zeměmi a musíme také rozlišovat mezi tím, jaké chyby se objevují a jaké finanční nápravy také se provádějí. A zde musím říci, že v posledních letech došlo k mnoha nápravám. V roce 2008 a 2009 to bylo celkem 2,5 miliard euro tedy v této částce se provedly finanční korektury. Je to obrovské číslo, je to podstatně více než v minulosti a ukazuje to, jak vážně to myslíme. A já také říkám zcela otevřeně, cíl regionální politiky nespočívá v tom, že na konci programového období pouze řeknu, že jsme ušetřili tolika tolik miliard a nevydali jsme je. Ale naším společným cílem musí být, aby peníze byly využity v regionech podle příslušných předpisů. Ale prostě podstatě my nemůžeme regionální politiku chápat tak, abychom na konci období řekli, tak jsme ušetřili tolik a tolik peněz, tak jsme rádi, že nebyly ty peníze vydány. Ne, naším cílem musí být, aby peníze se k občanům dostaly a aby také peníze byly řádně využívány. A já si myslím, že v této oblasti došlo i k velkému pokroku, ale v současné době nemohu žádné země obvinovat ani jej jmenovat. Děkuji. Well, thank you for the answer. Děkuji za tuto odpověď. Jenom chci říct, že jsou obrovské prostředky. Jedna těch 28 miliard prostředků. A jsou to věci, které musí být v nadcházejících letech řešeny. Děkuji vám. Franz Obermeier, prosím. Pane ministře, mohu vás tak ještě oslovit. Moje první otázka se týká rozpočtu. Jak jistě víte, existuje návrh rozpočtu, budoucího rozpočtu, kde dochází k masivnímu krácení evropských eh, fondů právě pro regionální rozvoj a také velmi rozsáhlé škrty cíle dvě, to znamená regionálních proktorů z hlediska eh, těchto prostředků. Jak se k tomu stavíte? A v budoucnosti, jakým způsobem byste chtěl eh, zajistit, aby chudší regiony mohly dostatečně profitovat z tohoto podpůrného fondu v rámci koheze. Takže na poslední připomínku říkám ano a znovu eh, budu opakovat, že regionální politika platí pro všechny regiony Evropy v rámci odpovídajícího využití finančních prostředků. To, co jste zde uvedl, to se týká úvah, které začaly obíhat v písemné podobě. Buďme rádi, že tyto dokumenty tady jsou, protože nám ukazují, že tady nejsou jenom ti, kteří souhlasí s naším přístupem v této politice. Musíme reagovat na tuto kritiku, myslím si, že je to zcela v pořádku, ale zároveň říkám, že se budu zasazovat za politiku integrovaného přístupu k této regionální politice. Ne proto, že teď se ucházím o toto místo komisaře, ale proto, že už v minulosti a nyní v rámci toho velice intenzivního studia jsem nabyl přesvědčení, že to musí být takto a nikoliv jinak. Ale zároveň jsem k tomu dospěl také v souvislosti s ostatními oblastmi politiky. Bylo by nesprávné, kdybychom se domnívali, že eh, regionální politika je určitá sektorální politika vedle těch ostatních. To by byl fatální, to by bylo fatální, kdybychom takto mysleli. Eh, z těch dosavaních rozhovorů, které jsem měl se svými možnými budoucími kolegy, jsem pochopil, že naštěstí zde nepřevládá toto myšlení soustředěné pouze na svůj obor a že tito kolegové chápou, že zde existuje přístup EU 2020 s určitými akcenty a že musíme se pokusit toto sladit a regionální politika přispívá významným způsobem k této strategii. A poslední připomínka. Právě teď kdy regionální politika vlastně má zakotvený teritoriální princip v ústavě, tak právě eh, v, v, eh, ve smlouvě, Lisabonské smlouvě, právě teď s tím nesmíme skončit. A moje druhá otázka, bohužel tady k tomu budu přistupovat jinak, byl jste členem eh, představenstva firmy Novomatic. Předřečnice už o tom hovořila, to je pravda, žádné vyšetřování neprobíhá, ale můžete mě opravit. Já jsem ve svých informacích měl informaci, že vyšetřování bylo zahájeno státním zastupitelstvem ohledně pronevěry. Budu rád, když to opravíte. Nemůže toto nějakým způsobem bránit eh, vaší budoucí práci komisaře? Tohle není doplňující otázka, takže je na kandidá, panu kandidátu eh, rozhodnout se, zda odpoví nebo ne. Děkuji. Já považuji za důležité to, na to odpovědět. Já jsem jenom řekl, že já vyšetřován nejsem, proti mě žádný proces veden není a to je pro mě důležitý, ale o ostatních věcech nevím, ale proti mě není vedeno žádné vyšetřování. Děkuji, paní Karima Deli. Dobrý den, pane Han. Pokud se podívám na cíle Lisabonské strategie, tak jedná se o nejkonkurenceschopnější ekonomiku, sociální cíle a hlavní cíl snížit chudobu v roce 2010. Teď jsme na konci a vidíme, že skutečně bitva proti chudobě zdaleka není vyhrána. Máme velký počet Evropanů, kteří žijí v chudobě, týká se to Rakouska, Nizozemska, Polska. Je také vysoké riziko chudoby starších osob, žen a mladých lidí. Takže může kohezní politika zvrátit tuto tendenci a může přinést konkrétní řešení. Vím, že 80 evropské populace žije ve městech. Znamená to, že kohezní politika v sociálním a ekonomickém rozměru ve městech představuje prioritu regionálního rozvoje Evropské unie? Ja, das muss eine to musí být prioritou. Já dlám především spolupracovat s kolegou Andorem a právě v rámci ESF v době krize je třeba postupovat rychleji, byla již rych, schválena aktuální opatření, kterými se reagovalo na aktuální situaci. Já jsem se seznámil s materiály v mnoha zemích, již byla opatření schválena, zavedena, byla dány k dispozici dodatečné finanční prostředky, také se byla snaha o rychlou reakci, což není bezprostřední úkol strukturálního fondu, který v podstatě má dělat eh, rozvojovou práci, ale zvláštní situace vy, vyžadují také jako odpověď zvláštní opatření. Ještě dodatečná otázka. Během slyšení dnes ráno pan Ottinger se angažoval k tomu, že bude více evropských prostředků pro konkrétní zlepšení energetické mm, izolovanosti budov. Souhlasíte s tímto návrhem, který by umožnil řešit tento vážný problém, to znamená takzvanou energetickou prekární situaci v našich zemích? Děkuji. Ano, tím zjednodušujícím balíčkem je toto možné. Nyní záleží na tom, zda se to bude využívat nebo ne a já doufám, že se to hodně a plně využívat bude pan... Pan Vlasák. Mr. Han. Pane Han, místní a regionální spolky a města, eh, obce žádají o silnější pozici v eh, regionální a kohezní politice. Myslíte si, že je pozitivní pro budoucí vývoj eh, pro budoucí vývoj politiky soudržnosti, anebo že je to hrozba Mám na mysli zejména hrozba efektivnosti budoucí politiky, politiky, politice soudržnosti. Děkuji. Jestliže města a menší teritoriální jednotky budou fungovat v rámci kohezní politiky, tak jste se chtěl zeptat, to byla ta otázka? They, uh, they eh, si přejí silnější pozici, zvláště v plánování, rozhodování, monitorování a například také ve hodnocení. A má otázka zní, jestli z vašeho hlediska je toto pozitivní jev, anebo jestli je to jev negativní. Nochmals, das finde ich ja positiv. Ano, já to považuji za pozitivní věc, protože je to opět myšlenka subsidiarity. Jestliže tuto myšlenku budeme brát vážně a já ji brá, vážně beru, tak ji také musíme uplatňovat. Možná někdy v praktické práci jsou to také větší starosti a obtíže, jestliže člověk musí své konání sladit s ostatními subjekty. Ale já jsem přesvědčen o tom, že někdy to trvá déle, než člověk dojde k rozhodnutí a uvahám, ale čím více subjektů se na té přípravě podílí, tak o to trvale udržitelnější rozhodnutí jsou. A to je stejně jako diskuse s těmi čistými plátci. Vždy tam, kde vyšší náklady se někdy považuje za nepříjemný, ale potom ten, ta návratnost je někdy daleko vyšší než to vložené. Když někdy na něk někoho budeme nepříjemní, tak možná ze začátku to má také svůj dopad, ale na druhé straně se to většinou obrátí proti tomuto člověku. Takže my dobře víme, že když budeme jednat se všemi subjekty, takže to nebude jednoduché, ale budeme mít z toho profit všichni na konci. Pan Tojra, děkuji. Děkuji, pane kandidáte na komisaře. Dnes jste se držel linie pana předsedy Baroza. Celá léta jste byl členem také vídeňské regionální vlády, takže vlastně jste byl aktivní v tomto smyslu v jedné z metropolí. Takže já bych byl býval očekával, že více budete hovořit o tom, jak to funguje v praxi, že byste nám sdělil více poznatků z té regionální a lokální úrovně. Hovořil jste o inovacích. A musím říci, že zde jsem zaslechl méně inovativní směry nové regionální politiky. Jste ochoten přistoupit na inovace například z hlediska malých a středních podniků? To je přece velké téma v Evropě. Mohl byste nám něco k tomu říci, zvláště na pozadí toho, že máme více členských států, máme omezené prostředky, máme méně prostředků, možná je musíme lépe zacílit. Mohl byste to upřesnit? Takže je to otázka spíše ohledně prosazování těch obsahů. A ta druhá poznámka souvisí s tím, alespoň tak jsem to pochopil, jakým způsobem výrazněji používat nové finanční nástroje. A v posledních letech se objevily první iniciativy. Já to důrazně vítám. Také chápu, že na úrovni těch relevantních oblastí mm, musíme dát důvěru komisi, aby řešila tuto problematiku. Já jsem přesvědčen, a nevím, jestli to vnímáte jako inovativní přístup, já to tak vidím jako inovativní přístup. Myslím si, že bychom eh, měli přejít z té politiky zaměřené na ty velké směry. Měli bychom přijít na politiku, která by byla více lokálně zaměřena, protože pak eh, bychom předpokládali taky větší závazek ohledně realizace těch jednotlivých eh, projektů. A měli bychom také lepší páky, abychom eh, a la long realizovali více projektů v rámci disponibilních zdrojů. Takže v tom já vidím velice inovativní přístup, pokud se nám podaří spolupůsobit společně s Evropskou investiční bankou a vytvářet tak nové produkty, například mikroúvěry. To je také téma, kde už se objevily první iniciativy ze strany parlamentu. A teď jde o to, abychom ty nástroje rozvinuli, protože něco zní velice dobře v tom nadpisu, ale když se na to podíváme, tak zjistíme, že v praxi to nebude tak úplně jednoduché. Ale to jsou přístupy, které bych chtěl prosazovat, protože myslím si, že nejenom ta doba je na to zralá, ale my to také absolutně potřebujeme. Děkuji mnohokrát. Mám ještě další otázku. V podstatě to odpovídá tomu směru, kterým jsem se dal. Samozřejmě musíme zacílit naše přístupy. Vidíme, že 98% našich podniků jsou malé nebo střední a z toho pouze 15% je činných na vnitřním trhu. Takže další otázka. Jste ochoten podporovat malé a střední podniky v rámci těchto regionálních projektů z hlediska transferu technologií? nebo ve vytváření klastrů a chcete zde zasadit důležitější akcent právě eh, v rámci této regionální politiky? V rámci tohoto tématu výzkum, technologie a inovace, moje odpověď je ano. Říkám, že existují velké strategické směry a v rámci těchto směrů bychom eh, měli najít to, co je relevantní. Když se podíváme na čísla, například posledním programativním eh, období asi 13 tisíc podniků ve Francii bylo podpořeno právě v oblasti inovace. Takže zde se už něco událo. Z našich prostředků v této době vydáváme 86 miliard euro na celkovou inovační oblast. A v současnosti již malé a střední podniky z toho profitují v nemalé míře, takže již nyní se něco děje a to by mělo být posíleno v budoucnosti. Ale samozřejmě s ohledem na ty velké strategické směry. Much Kirstin Westphal. Já, Herr Hahn. Paní Westphal, pane Háne, tady jsem. Já se chci ještě vrátit k urbání dimenzi. Vy již jste se k tomu vyjádřili, když byly položeny určité otázky čtyři z pěti Evropanů žijí ve městech. Města jsou motory hospodářského růstu v Evropě, ale na druhé straně jsou zde také velké problémy ekologické, sociální problémy. Hovořil jste také o demografických změnách. A mimo jiné ve městech se také jedná o zlepšení životních podmínek občanů. A proto se chci zeptat, e, máte nějaké konkrétní plány pro rozvoj měst v rámci regionální politiky, tedy máte na paměti, na zřeteli nějaké konkrétní plány? A za druhé, jak mohou města být začleněna do integrálního rozvoje měst a dovedete si představit, že regiony budou zavázány také k tomu, aby tento, toto integrální pojetí využívaly. Já bych řekl, i pro města, jako pro jiné oblasti v Evropě platí, že tady existují nejrůznější problémy. A proto musím říct, že jsem zdrženlivý, abych řekl, co všechno se dá ve městech dělat, protože já mám hodně zkušeností s Vídní a proto tedy určitě i s ostatními městy, ale i jiná města, v Evropě mají jiný historický vývoj a proto mohou mít jiné stěžení problémy a jiná stěžení témata. My ve Vídni nám jde především o využívání ploch v centru, což je například také přemostění nádraží. V jiných zemích eh, a městech eh, se toto může týkat například zásobování vodou, či se to může týkat odpadní vody a kanalizace. Ale já dobře vím, že 80% Evropanů žije v městských aglomeracích já nechci říci, že všechno toto jsou pouze města, jsou to městské aglomerace. A proto se tímto problémem také musíme zabývat. Pravděpodobně nebude možné zavázat k něčemu regiony. My už jsme dnes hovořili o územním řízení, což je velice oblíbené téma. A tady chci navázat na předřečníka. Jestliže kdy, jestliže sezveme nejrůznější aktéry k jednomu jednacímu stolu, pak můžeme dosáhnout výsledků, které budou opravdu skvělé. Například na východě Rakouska se podařilo vytvořit takový dopravní svaz a nepodařilo se bohužel vytvořit další takováto združení. Ale Myslím si, že toto téma se týká všech měst a jejich satelitů a jejich okolí a proto bychom se měli tímto tématem zabývat v budoucnosti a sice jak může vypadat intenzivní urbání politika se součinností regionů. Ale to je přesně to, co chtějí komunální politici slyšet, že budou také zapojeni, že se nebude jenom hovořit. Děkuji, Moris Bonga. Moris, se tu? Prosím. Komisér, désigné. Pane designovaný komisaři, chtěl bych vám poděkovat za zájem, který máte na velmi vzdálených regionech, které, jak říkáte, nebo jak jste uvedl před chvílí, obohacují Evropu. Znáte nové výzvy, kterým čelí tyto regiony, jako je globalizace a klimatická změna. A tyto vzdálené regiony patří mezi tyto výzvy, mezi tyto nové výzvy. Mohl byste nám sdělit vaše stanovisko z hlediska alokace kompenzačních prostředků, které souvisí s ostrovním charakterem nebo ze vzdáleností těchto regionů. Kompenzace, která by jim umožnila lépe uplatňovat regionální politiku a využívat této regionální politiky. Řekl bych, že již doposud na straně Evropské unie z finančního hlediska byl brán velký zřetel na rozvoj těchto velmi vzdálených regionů. A tento mm, zřetel eh, se projevil nyní také ve smlouvě, takže já se domnívám, že tady máme odpovídající základ pro budoucnost. A zase naopak, a mm, neměli bychom se tomu vyhýbat. Všechny otázky, které mm, jsou finanční povahy a jsou na pozadí této problematiky, musí být, nemusí být nezbytně zafinancovány touto regionální politikou, protože máme tady také aspekty a rozměry, které musí být také zohledněny z hlediska jiných pohledů, ale celková povinnost, kterou podle mého názoru bychom měli mít vůči těmto regionům, tato celková povinnost bude součástí eh, mých aktivit. Ale máme tady regionální politiku, máme tady podporu regionů a máme tady také politiku eh, jednotlivých státních podpor. Samozřejmě že to musíme eh, relevantním způsobem rozlišovat, aniž bychom ovšem ztráceli ze zřetele celý tento komplex. Kadenbach, please. Kadenbach. Pane kandidáte na komisaře, já navážu na vaši poslední poznámku. Dnes jste úvodem se označil za takového otce regionu. Já jsem pětinásobná matka a proto si myslím, že je třeba e, odstraňovat deficity a také podporovat talenty. A já se domnívám, že vy si zatím stojíte velice dobře a vy jste také hovořil o tom, e, že je velice těžké uh, zachovat současné finanční prostředky. A jestliže budete dobrým eh, otcem, tak doufám, že se vám podaří tyto finanční prostředky. Ano, já jsem to řekl trošku s úsměvem, a nechtěl jsem si tuto myšlenku otcovství monopolizovat, ale samozřejmě můžete také převzít roli matky, také vítám další otce a také víme, že úspěch má mnoho otců a matek. A proto si myslím, že zde táhneme za jeden pro vás. Takže ještě jednou, čím úspěšnější jsme, a čím lépe budeme prezentovat úspěchy regionální politiky, a také byl zřízen, zřízen odbor pro hodnocení. Takže čím více budeme prezentovat naše úspěchy, tak o to lepších rozpočtových prostředků dosáhneme. Je obtížné před přeskumem rozpočtu něco konkrétního říci, ale současný procentuální počet to je částka, podle které se budu orientovat. Zdali se tam dostaneme, to zatím nevím, ale já se o to budu všemocně snažit, ale potřebuji také vaši podporu, vaši pomoc, abychom zde byli úspěšní, protože se nechceme říci, že toto je komisař, který má druhý či třetí největší rozpočet. To o to opravdu nejde, abych byl takto označován, ale je důležité, aby všechny zúčastněné subjekty pochopili, že pouze jestliže budeme regionálně soudržně postupovat, že budeme moci rozvíjet regiony Evropy. A jestliže budeme takto uvažovat, tak to bude dobré a musíme se zbavit jiného sektorálního uvažování. Jestliže budeme e, přemýšlet a postupovat celistvě, tak také získáme vysoké rozpočtové finance. A ještě dvě konkretizace. My jsme dnes hovořili o dobré spolupráci a nyní se chci zeptat na spolupráci s městy. Můžeme od vás očekávat konkrétní nařízení z hlediska e, partnerství a kde vidíte roli výboru regionu? Pan předseda si to za jisté vyslechl s velkým uspokojením, pana Brandeho srdečně vítám. A jestli to bude možné, tak se těším na dobrou spolupráci s ním. A také výbor regionu byl posílen Lisabonskou smlouvou, dostal další možnosti. Já, když jsem přesvědčen o tom, že Luk také těchto se svým týmem těchto možností využije a ve výboru regionu je nyní 350 velice fundovaných zástupců a jejich expertizu bychom měli i v budoucnu využívat. A pokud se týče otázky partnerství, tak s tím se musím ještě seznámit. Jestliže to bude dobrá, smysluplná věc, tak se do této iniciativy také pustím. Pan Lukan. And thank you, Mr. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji, pane Hán, za velmi jasné a kompetentní odpovědi až dosud. Zjednodušení pravidel řízení kohezní politiky začalo být zřejmé v rámci plánu obnovy kde chceme projekty, které budou zároveň představovat ekonomické pobídky a budou um, protiváhou negativních dopadů krize. A balíček zjednodušujících opatření byl přijat eh, minulý rok a nyní již implementován a další bude následovat. Doufáme. Když se podíváme na stále rostoucí potřebu využívání strukturálních fondů s maximální účinností, Předpokládáte další zjednodušující opatření pro další programové období? V tomto případě se chci zeptat, jak chcete dosáhnout vyváženosti mezi zjednodušením na jedné straně a nutností řízení na straně druhé. Ehm, letzteres ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Je to velmi obtížná otázka. Udržet rovnováhu to je vždycky problematické, ale je to také výzva. Řekl bych, že jste správně zmínil třetí balíček zjednodušení, který je v parlamentu. Doufám, že bude také přijat. A musíme tedy se podívat, zda se tyto věci osvědčí. Já si myslím, že komise a parlament a také rada zde prokázali velkou flexibilitu. Během toho programového období, kdy přijali změny. Neměli bychom ale přepínat tuto ochotu. Už jsem to několikrát říkal, že je nutné, abychom to nechali teď usadit a abychom se podívali na to, eh, jak tato opatření budou fungovat z hlediska všech těchto opatření zjednodušení, protože eh, je to sjednocující vůle sjednotit. To je záměr a doufáme, že se to také v praxi osvědčí, ale na to musíme teď počkat. Musíme si nechat tento čas, ale to nemění nic na věci, že už na expertní úrovni společně se specialisty jednotlivých členských států můžeme vést další rozhovory. Tady už tyto rozhovory běží a můžeme uvažovat nad tím, jaký bude příští krok. Ale důležité je, abychom nejdříve zjistili, zda mm, tato příslušná opatření, která jsme přijala, mají žádoucí účinky. Poté, co jsem vše mohl prostudovat, ta pravděpodobnost úspěšnosti je velmi vysoká, z toho vycházím. První analýzy to potvrzují. A pokud se to potvrdí, pokud tento systém se stane stabilním, tak bychom měli začít uvažovat o dalších krocích. Somebody's taking... Jan Olbricht. Já mám tři krut. Pane komisaři, já mám tři stručné otázky. Za prvé, ta se týká jistých obvinění účetního dvora ohledně sdíleného řízení v regionální politice. Když budete nyní u kormidla, bude více sdíleného řízení, anebo vnímáte toto sdílené řízení spíš jako riziko. Za druhé, očekáváme další zprávy o politice soudržnosti. Ovšem, na základě vašich současných poznatků soudíte, že bychom měli zachovat cíle 1, 2 a 3? A za třetí, to je čistě politická otázka. Jste připraven ruku v ruce s námi, s výborem pro regionální politiku, bojovat za větší díl z rozpočtu na regionální politiku? Also, co se týče regionální politiky, my nemůžeme eh, rozvíjet jinak a podporovat jinak, pokud nebudeme mít eh, tento sdílený model. A já dokonce mám eh, o tom určité sny a budu tvrdě pracovat na tom, aby bylo možné že veškerá operativní finanční kontrola bude probíhat v členských státech. A na evropské úrovni se budeme soustředovat na obsahové otázky. Vy, my, komise společně. Budeme se moci soustředit na obsahy. A budeme mít spolehlivé kontrolní auditní systémy v členských státech. To je vlastně můj cíl. To je směr, kterým by se to mělo ubírat. A samozřejmě to zahrnuje subsidiaritu. To je tedy cíl, který, o který bychom měli usilovat, podle mého názoru. A to bude jistě také tématem. Já vím a znám už diskuze ohledně toho, že v budoucím programovacím období je nutné se podívat na to, zda ty roční souhrny by neměly vést k výraznějším eh, prohlášením členských států z hlediska eh, kontrolních postupů. Víte, že mnoho členských států už tak postupuje dobrovolně v současnosti, takže ostatních eh, těch 23 států by mělo takto postupovat, měl by to být příklad. Když jsem hovořil o tom, že regionální politika se dotýká všech úrovní a předpokládá územní spolupráci, to je téma, které bude těžiskem v budoucnosti. A o rozpočtu jsme již eh, dostatečně hovořili. Samozřejmě jako odborný ministr říkám, že člověk eh, nemá té odbornosti vždy dostatek, takže je nutné vždy tyto věci prodiskutovat. Musíme o tom hovořit, pak budeme mít lepší šance. Nejde tady pouze o jakousi soutěž. My musíme také prokázat, proč je to smysluplné a kde ty efekty dobré regionální politiky se projevují. Děkuji vám. hans Godmanis, děkuji. Já chci hovořit o jednak finanční disciplíně, kdy prodloužená lhůta pro implementaci Evropského sociální, sociálního fondu a regionálního fondu na období 2026 je nyní již skončena až půl roku. Byla prodloužena. Poslední údaje, které máme, nám ukazují, že u sociálního fondu členské státy neimplementovaly projekty za 2 miliardy, což jsou 3% veškerých závazků. U Fondu pro regionální rozvoj se jedná o 2,5 miliard, které nebyly implementovány. 22% členských států bylo pod eh, průměrem plnění a rozdíl mezi nejlepšími a nejhoršími je 370% u sociálního fondu a 500% u regionálního fondu. Takže 4,45 miliard nebylo vůbec implementováno. V podstatě došlo k jejich ztrátě. U fondu soudržnosti zatím nevíme, odpověď dostaneme koncem letošního roku. Otázka je tato. Jak vnímáte vaší roli komise a vaší osobní roli, aby se nějak naložilo s touto nepříliš dobrou praxí? chcete implementovat nějaká disciplinační opatření, tak, abychom se neřídili jenom tichou diplomací, ale abychom skutečně analyzovali, proč tak obrovské rozdíly existují. Údaje pro 2007 a 2013 také nejsou příliš dobré. Rozdíly mezi státy jsou, jak říkám, 300%. Jak to budete sledovat? Jak, jak změníte tuto situaci? Toto je téma, které se promítá i do otázky budování kapacit. A my se již nyní musíme zabývat tím, které země mají potíže s implementací příslušných projektů v přiměřené době a také s tokem peněz. A je to také problém, který vyplývá z nedostatečné kapacity, také z nedostatečných znalostí. Tady je třeba další vzdělávací práce, a na druhé straně, dívám-li se na poslední vývoj, tak v minulém roce se ledasco dohnalo. Došlo sice také ke spoždění k implementaci, a to především v důsledku hospodářské krize, protože právě podniky, které měly spolufinancovat, zde se chovali velice pomalu a zdrženlivě. Tento problém musíme vidět. Já také doufám, že tento problém je jenom dočasný, že to je výraz současných potíží, ale ty druhé, ostatní problémy jsou především strukturálního druhu. A jsou to také z části problémy, které vyplývají z určité komplexnosti předpisů, kdy vždy byly, existovaly určité rozběhové potíže. Co se týká období 2000 až 2006, tak tady jsem se s čísly seznámil a já se seznámím s jednotlivými zeměmi a regiony, a také se seznámím s konkrétními potížemi, kterých doufáme se do budoucna vyhneme. Pokud dovolíte, ta otázka míří na účinnost. Profesor Bárka jeho prohlášení je k pilíři 3. V pilíři 3, v těchto návrzích pilíře 3 navrhuje, strategickou zprávu o výsledcích členských států, které jsou každoročně předkládány každé tři roky, protože jenom za poslední 27 dní Evropská komise vyplatila přes 4 miliardy na sociální a regionální fond, což se zvýšilo o 30% pro sociální a 57% pro regionální fond. Jaká kontrola? Kontrola jakosti, kontrola Eh, způsobu vynakládání, ten gestunt Ausbezelt. Otázka je o tom eh, Parkerově návrhu. To znamená žádat od členských států skutečné zprávy a implementovat nejenom finanční disciplínu, ale prostě se dozvědět, kam tyto prostředky plynou. Teď máme jenom o některých zemích určité údaje od DG Regio ale není, neexistuje, neexistují žádné seriózní pravidelné eh, zprávy od členských států. Členské státy nyní musí zprávy předkládat. Eh, Brzy také vznikne první souhrn, který se bude vyhodnocovat také strategické zprávy členských států se budou vyhodnocovat, jak byly realizovány programy. Nejenom jak byla realizována finanční dimenze, ale tak, jaké, jak se to obsahově provádělo. To budeme hodnotit a také společně vyvodíme závěry, které se také musí projevit při přípravě nového období. A sice se budeme ptát, zdali e, jsme spokojeni se současnými nástroji, které nám poskytují informace, jaké závěry z toho vyvodíme. A až toto uvidíme, tyto výsledky, tak potřebujeme jednu jedno nebo dvě období na vyhodnocení a pak si můžeme říci, zdali ten nástroj je vhodný a jestliže zjistíme, že je méně vhodný, tak musíme provést adaptaci. Olejníčak. Děkuji. Další řečník. Děkuji, říká pan Olejníčak. Je tu celá řada různých otázek, ale první souvisí s novými cíly. Vy jste předestřel některé nové cíle politiky soudržnosti a v tomto sále všichni podporujeme samozřejmě rozvoj eh, třeba vzdělávání pracovních příležitostí. Ale jistě se shodneme na tom, že musíme také pokračovat s tradičním úsilím, které se týká zejména infrastruktury v nových členských státech, kde eh, ty požadavky jsou nesmírné. A je trošku ošemetné, když rozpočet zůstane stejný, kde ušetřit? Kde sehnat ty zdroje? Protože zatím to vypadá, že rozpočet eh, ne, se nezvětší, protože to je prostě makroekonomická politika v Evropské unii. Ale vy sám, jakožto komisař pro regionální rozvoj, chcete dělat něco také pro venkovské oblasti? Zatím máme dva programy v těchto oblastech. Program soudržnosti, politiku soudržnosti a také e, politika rozvoje venkova. A mě by zajímalo, jaký je váš osobní názor na jednotnou politiku pro venkovské oblasti. Nejdříve to, co zde pojmenováváte, řešeno kohezním fondem, proto existuje. Jeho vylučnou úlohou je právě podporovat projekty infrastruktury, projekty v oblasti životního prostředí v zemích, kde je nutnost dohonit vývoj. Takže tento fond existuje, osvědčil se podle mého názoru a také v budoucnosti bude existovat. To je jedna věc. Druhá věc. Teď jsem ztratil nič, můžete mi pomoci. A obyvatelstvo a podpora venkova. Ano, i tento prostor obyvatelstva na venkově musí být součástí. Existuje odpovídající fond, my jsme o tom již několikrát hovořili a Neměli bychom se zde zdržovat složitou diskuzí ohledně rozdělování nebo slučování fondů. Měli bychom pokračovat naplňování cílů tím směrem, který by umožnil lépe sladit obsahy a tam, kde je to možné, tak sjednotit předpisy a úpravy právě proto, aby v konečném efektu Eh, využití bylo zjednodušené. Také jsem slyšel, že dochází k překrývání na jedné straně, na druhé straně jsou oblasti, které nejsou zachyceny těmito fondy. To musíme dobře identifikovat eh, proto, abychom z toho měli spíše užitek, než aby docházelo k překrývání. paní Bobinska. Již jste zmínil podpory pro multilaterální programy. A mě by zajímalo, jak vidíte multiregionální programy v rámci jedné země. Například je to program pro rozvoj východního Polska a tento program byl zájem v roce 2007 a je financován z regionálního fondu. Myslíte si, že takovýto multiregionální operační program je dobrým nástrojem pro řešení problémů málo eh, rozvinutých regionů. Je to dobrý přístup, hodláte v něm pokračovat? A další otázka, kterou položím hned – jak hodnotíte multiregionální programy, protože problém spočívá v tom, že často tyto programy jsou hodnoceny předtím, než nesou plody. Takže my je musíme uzavřít dříve, než přinesou skutečné výsledky. Měly by tyto programy běžet delší dobu než pět let? Několikrát jsem již řekl, že jsem pro spolupráci napříč regiony v různých formách. pokud se to nebude redukovat na politický region. Jde o to, aby do toho bylo zatoženo více regionů, tak jak je tomu ve vašem případě. A v takovém případě je smysluplné, aby několik regionů spolupracovalo. A musí tomu tak být i v budoucnosti. Dokonce by to mělo být podporováno, protože já jsem stoprocentně přesvědčen o tom, že spolupráce několika regionů přináší přidanou hodnotu i pro regionální politiku. V celku se ukazuje a i v rámci mm, této diskuze, že trvání těchto programů v rámci těch sedmi let není úplně tak eh, špatným obdobím pro to, aby se věci prosazovaly a aby se nakonec dali také vyhodnotit. Takže zhruba řečeno, považuji toto trvání, tuto dobu za smysluplnou z hlediska těchto programů. Thank you very much, uh, eh, Mihaj. Velice vám děkuji, pan Tremopoulos. Πρόεδρε, κύριε Χάν, βρισκόμαστε στα πρόθυρα Pane komisaři, my se nacházíme teď v jakémsi klimatickém chaosu, jsou tady kladeny ekologické otázky a k tomu jste zatím nic neuvedl, proto si myslím, že bych se rád zeptal, zda i tato témata jsou součástí regionální politiky. Znamená to, že tam nehrají žádnou roli, vzhledem k tomu, že jste o tom nehovořil. A co se týče stanovení ekologických cílů v rámci využívání evropských peněz, jste hovořil o transparentnosti. Jakým způsobem byste chtěl zajistit efektivní transparentnost v oblasti výdajů finančních prostředků na straně členských států? A dále bych chtěl vědět, co hodláte činit v souvislosti z eh, prostředky z kohezního fondu, zvláště pokud nejsou všechny finanční prostředky využity. Zum ersten, ähm, Za prvé, otázka životního prostředí, klimatických změn, obnovitelných zdrojů. Toto je také jedna z priorit strategie 2020. Úvodem jsem upozornil na to, a právě proto, že toto je jednou z priorit, proto se tímto musíme zabývat. Já jsem řekl, že se hodlám orientovat na město. A přitom jsem také řekl, že města velmi plítvají energií a proto se tímto musíme zabývat, protože jestliže sečtete všechny výdaje strukturálních fondů, pak dojdete k tomu, že se vydává, vydá 105 miliard euro pro životní prostředí a podobně v tomto programovém období. Takže já si myslím, že zde se již hodně odehrálo. Ze zjednodušovacím balíčku máme obsaženou také podporu energií, to znamená tedy izolace budov, to znamená zvýšení energetické účinnosti budov. Děkuji vám, děkuje pan řečník tomu, kdo mu napověděl německé slovíčko. Takže samozřejmě můžeme zde dělat víc, můžeme se zabývat ještě dalšími věcmi, ale pokud se týče transparentnosti, tak tyto požadavky byly položeny již minule. Ve všech členských státech existuje také přehled o tom, kdo je konečným uživatelem a příjemcem jednotlivých projektů. Já vím, že se tyto záležitosti v Evropě ne prezentují jednotně, to vedlo také ke kritice a my se touto otázkou budeme zabývat v budoucnosti, v budoucím období, ale i zde platí princip subsidiarity. Musí být uh, také, musí také existovat určitá kritéria pro zveřejňování a ty také bychom rádi stanovili na evropské úrovni, ale jinak chci zachovat rozmanitost. Uh, ano, já myslím, že se můžeme dívat na hodiny, které jsou na uh, zdi, které jsou trošku optimističtější, než které máme tady na stole, takže si můžeme dovolit ještě jednu otázku. Pan, pana Kurského nahrazuje pan Vlasák. Pane Han. Pavel Samecký ve svém orientačním dokumentu naznačil, zmínil možný transfer osy 3 kvality života a hospodářské diverzifikace a osy 4 zpátky se společné zemědělské politiky do politiky soudržnosti. Já vím z diskuzí s mnoha představiteli regionů a e, municipalit, jaké jsou potíže toho stávajícího uspořádání. Myslíte si, že by něco takového bylo možné? Já tuto diskusi znám, znám také tento dokument, o kterém jsme již dnes několikrát hovořili. Uh, Víte, já bych rád svou politickou energii využil pro jiné věci, než na to, abych eh, plítval energii na kompetenční otázky. Občas je to nutné, ale rozhodující je, abychom byli schopni srovnat tyto dva programy tady se objevila oprávněná kritika, že zde existuje překrývání mezi oběma programy, takže toto překrývání musíme odstranit. Ale pak je mi úplně eh, fuk, který je pro mě sekundární, kdo za to zodpovídá. Very much. Eh, Děkuji vám. Pan eh, kandidát zmínil, že máme tady Luka van de Brandeho a že se přidržíme tedy tradice dát minutu nebo minutu a půl na slučný projev předsedovi výboru regionu. Takže prosím, máte slovo. Ano, děkuji vám. Eh, drahá paní předsedkyně, drahá Danuto, drahý pane designovaný komisaři. Budoucnost poli- kohezní politiky je zároveň otázkou celkové vý- polit- rozvojové politiky Evropy. A soudržnost není jenom nástrojem pro implementaci cílů jako strategie 2020. Je to zároveň politika, která má přispět k rozmanitosti příležitostí rozvoje našich regionů. A tím pádem jim umožní uspůsobit, uspůsobit se různým územím a podúzemím. A územní eh, začleněním územní soudržnosti, celkové soudržnosti do smlouvy, musí, musíme uvědomit a uznat územní dopady činnosti a být si vědomi dopadu, jaké to může mít. Dokonce i hledání o nalezení eh, správné definice územní soudržnosti. Jistě víte, paní předsedkyně, že naše úsilí o definici nám říká, že musíme doplnit svobody, které jsou již ve smlouvě, ještě další svobodou, svobodou pro občany, aby si mohli vybrat, kde budou žít a pracovat. A to navzdory stávajícím eh, zeměpisným problémům, z kterých můžeme učinit příležitost a výhodu pro konkurenceschopnost. Potřebujeme, aby všechny sektorové politiky brali v potaz cíl územní soudržnosti ve fázích plánování, implementace a hodnocení. Jinými slovy, zabránit sektoralizaci. A my doufáme, že vy se o to postaráte. Kromě toho, chceme hovořit proti odklonění se od nejúspěšnější integrované politice proti všem formám znovu nacional, no, opětné nacionalizace této politiky. Politika soudržnosti se ukázala být skvělou strategií, která dosahuje dvou cílů. Za prvé, zavádět evropské cíle na místně regionální úrovni, za druhé, zmocňuje občany k tomu, aby z těchto cílů lépe dosáhli. A ještě nakonec, prosím vás, obracím se na vás, pane komisaři, věříme, musí a musíme věřit v, ve úrovňové řízení. To je jediná možnost. A nejenom říct, že je to nějaký teoretický přístup. To není teoretický přístup, je to něco, co je potřebné a musíme tomu věřit. A za druhé. Zdá se, že hovoříte hodně o regionech, o městech, o obcích, ale musíte hovořit přímo s nimi. S městy, s regiony, jako s partnery to je velký rozdíl. Takže já si myslím a opravdu to věřím, že když se podíváme na krédo výboru regionu, tak doufám, že nebudeme jenom vítáni na dalším plenárním zasedání v únoru. A také v rámci výboru regionu, ale také, že přímo regionální představitelé budou moci spolupracovat na všem, čeho se má dosáhnout. To je společné úsilí, jehož se musíme podejmout. Jak Evropský parlament, tak Rada a vy také jako hnací síra, síla evropské integrační politiky. Všichni musíme jednat společně v rámci společného partnerství. Děkuji vám, pane předsedo. Tím se chýlíme ke konci slyšení. Pokud chce kandidát ještě říct pár slov, opravdu eh, velmi naléhavě může. Děkuji, paní předsedkyně. Je skutečně obdivuhodné, že v průběhu odpoledne jsem se nezměnil v nějaký eh, stroj z toho otce. Ale na závěr bych chtěl skutečně poděkovat za podněty v této diskuze bylo to moje první vyhodnocení nejenom toho, co mě očekává, ale také toho, jaké jsou zájmy a potřeby. Celá otevřeně bych chtěl říci, že pokud budeme mít tu možnost, a já bych tomu byl velice rád, tak budeme v budoucnosti spolupracovat. A musím říci, jistě budu dělat chyby. Nikdo není bezchybný. Ale zase naopak vám mohu říci, že určitě zažijí také určité porážky a neúspěchy. Ale o jedné věci bych vás chtěl ujistit. Budu se plně věnovat zájmům regionu, budu za ně bojovat a určitě budu jezdit do těch regionů. Nevím, jestli budu moci absolvovat tak náročný program, jako měla Anita Hübner, ale je logické, že potřebujete poznatky ze samotného místa vedle toho, že o tom s vámi zde diskutuji. Srdečně vám děkuji za vaše, vaši angažovanou, férovou diskuzi a doufám, že v ní budeme moci pokračovat. Srdečné díky. Please, colleagues, don't, don't, don't yet. Kolegové, prosím vás, ještě neodcházejte, protože musíme ještě dohodnout na tom, co teď. Za prvé, oficiálně chci vám poděkovat za to, že jste s námi strávili tři hodiny a že jste, jsme to všichni, včetně pana kandidáta, přežili. A vám se skutečně podařilo překonat veškeré problémy. Byly to dobré plodné tři hodiny. Dobrá výměna. Nyní budeme mít eh, půl hodiny přestávku a v 8 se znovu sejdeme na hodnocení. Tím myslím všichni koordina, koordinátoři spolu s jejich asistenty a členové sekretariátu budou s námi, takže prosím využijte této půl hodiny, abyste se setkali s vašimi frakcemi, abyste se dohodli na hodnocení. A doufám, že se můžeme sejít v, v místnosti A1G3 v 8 hodin, takže prosím, buďte tam včas. Děkuji.